Man sollte normalerweise, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht die ehm, Neměli bychom eh, penalizovat ty, kteří jsou eh, na místě včas, proto bych chtěla pokračovat, ale chtěla bych tady eh, uvítat mezi námi vysokého úředníka tajvanské vlády. Jsou zde na informační návštěvě v Bruselu, zabývají se Eh, institucemi, politikou EU, strategiemi EU a já bych vás chtěla srdečně přivítat ve výboru pro kulturu a doufám, že eh, váš pobyt v Bruselu bude eh, velmi užitečný a bohatý. Budeme teď pokračovat bodem 8 představení studií vzdělávání mladých v EU, současné výzvy a výhled do budoucnosti Evropa Rand. A také tady máme kulturu a tvůrčí společnost v EU, důležitý budoucí vývoj, výzvy a příležitosti od e, PPMI a e, KEA. Vedoucí našeho politického útvoru Johannes Litzelmann nám poskytne ještě stručný úvod e, k roli a politického útvaru jak podporují náš výbor a k čemu vůbec máme takovýto útvar. Máme zde spoustu nových eh, europoslanců, kteří ještě tyto informace neznají a spoustu informací dostáváte právě přes toto oddělení. Já tímto dávám slovo panu kolegovi Litzelmanovi. Jsem moc ráda, že jste zde mezi námi. A pokud byste měli někdo do otázky, tak eh, Eh, bude pro ně prostor, ale chtěla jsem zdůraznit, že eh, hlavním bodem našeho odpoledne bude prezentace studie. Eh, děkuji moc za příležitost vám velmi stručně představit náš útvar. Oddělení pro politiku byly, byly založeny v roce 2004, abychom podpořili práci sekretariátu v, obraz, v oblasti zkušeností, politických zkušeností a veškeré politiky souvisí s naším útvarem. My v podstatě odrážím administrativní strukturu jednotlivých výborů, jak to vidíte na prvním snímku. V případě eh, oddělení B eh, politiky soudržnosti, to znamená výbor pro dopravu, eh, regi, agri, peš a samozřejmě také výbor pro kulturu. Jak jsem řekla, eh, poskytujeme výzkumné služby a zkušenosti parlamentním orgánům, v jednotlivcům, v europoslancům. To je hlavní rozlišující znak mezi otvary policy a eh, mezi EPRS, protože EPRS eh, odpovídá na konkrétní otázky jednotlivců. Provádíme tedy průzkum, který je dělaný na míru potřebám výboru pro kulturu. Je to eh, ideální využití pro rozhodnutí, která jsou přijímáte. Například se snažíme vyjasnit eh, právní, technické nebo ekonomické otázky, které souvisí s tvorbou politiky. Eh, pomáháme vyhodnotit implementaci a vymáhání evropské legislativy, takže si sami spravujeme ještě rozpočet, jsme v, v kontaktu s experty a výzkumníky v EU. Co vám poskytujeme, jaké zkušenosti? E, přístup je zaměřený na akce, to znamená, snažíme se pracovat na scénářích a doporučeních, e, což by mohlo, být přímo užitečné pro práci výboru. Také poskytujeme zkušenosti, které souvisí se strategickými prioritami, jak je to definováno výborem. Někdy řešíme samozřejmě politicky citlivá témata a proto se také eh, hodně zaměřujeme na transparentnost, objektivitu a nezávislost. Snažíme se eh, také dělat přes eh, výzvy pro podávání nabídek, máme velmi přísné standardy pro eh, zadací podmínky, eh, máme eh, výbor pro hodnocení, to mají na starosti jednotliví nezávislí úředníci, tak aby opravdu jejich postoj byl nezaujitý. Máme vzájemná hodnocení a samozřejmě máme nástroje, které brání vzniku nebo tvorby plagiátu. Jaké zkušenosti nabízíme? Mají nejrůznější podobu. Máme stručné briefingy, eh, také poznámky, jedna až dvě stránky, potom máme briefingy o třech až deseti stránkách, hloubkové analýza a studie. V tomto kontextu si zmínit, že v podstatě veškeré studie jsou v angličtině a také jsou také zveřejněny pouze v angličtině. To je dáno omezenými Eh, možnostmi překladu, překladových útvarů a také eh, tomu, že tím, že prioritu má legislativní text. Pokud jde ale o nějakou hodně důležitou složku nebo studii, tak si můžeme vyžádat překlad do několika jazyků. Také snažíme mít eh, exekutivní schrnutí v různých jazycích. Kromě těch písemných výstupů organizujeme workshopy, expertní panely a také máme vlastní briefingy. Eh, zkušenosti, které od nás dostanete, tak ty buď řešíme interně, sami to produkujeme, dělají to naše vlastní pracovníci, ale eh, v podstatě máme jenom dva kolegy, kteří mají na starosti eh, výbor pro kulturu, madam Iska Eria, to znamená, tento přístup má své limity a velká většina toho, co vám poskytujeme, pochází od externích odborníků, přes výběrová řízení. Máme um, skutečný přístup k odborníkům, to je výhoda. Nevýhodou je to, že to je časově náročnější. Když se podíváte na tento snímek, tak vidíte, že uh, vše začíná rozhodnutím koordinátoru uh, výboru pro kulturu. Uh, tím my zahájíme postup zadávání veřejných zakázek má, trvá to taky jeden až čtyři měsíce, potom se tedy předává výzkumu a potom máme jeden až dva měsíce na kontrolu kvality a případně ještě překlad. Eh, v konečném důsledku od úplného začátku toho rozhodnutí koordinátoru až do okamžiku, kdy to představíme eh, zde v eh, výboru, tak to jsou 4 až 12 měsíců. Není třeba říkat, že veškeré výstupy jsou mm, veřejným vlastnictvím. Všichni občané ním mají přístup na internetu i na intranetu. Máte to na webových stránkách Výboru pro kulturu, máme svůj vlastní blog, eh, máme ještě doplňující informace na Twitteru a samozřejmě máme také eh, v knihovně k dispozici eh, naše výstupy v papírové podobě. Velmi stručně bych chtěl ještě zmínit, co se stalo za poslední legislativní období. Vypracovali jsme více než 40 studií pro výbor pro kulturu, například k mobilitě umělců a profesionálů v kultuře eh, směrem k dosažení eh, evropského politického rámce, pak eh, Erasmus+, a také financování filmů a digitální jednotný trh. Kromě toho jsme zorganizovali pět seminářů, například k ochraně nezletilých v digitální době a také další studie a briefingové dokumenty. Teď dokončujeme dvě další studie, které budou eh, dnes eh, představeny. Kromě toho bych chtěl zdůraznit, že bychom se měli začít zamýšlet nad studiemi, které chceme eh, zadat v první polovině 2020. Měli bychom si to promyslet do konce října, tak abychom mohli správně přiřadit jednotlivé finanční prostředky chceme naložit s naším rozpočtem na odborníky efektivně, inteligentně a v souladu eh, s prioritami vašeho výboru, tak aby to bylo přednou hodnotou pro vás. Proto bych chtěl na vás apelovat, abyste nám poskytli eh, zpětnou vazbu za politické skupiny a řekli nám, eh, na jaké oblasti bychom se měli zaměřovat na začátku roku 2020. Zatím je to z mé strany vše a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Licemané. Eh, děkujeme za eh, vaši prezentaci. Eh, vaše oddělení už delší dobu poskytuje cenou podporu naší parlamentní práci. Já jsem si jistá tím, že i v novém legislativním období tomu nebude jinak. Těším se na dobrou a úzkou spolupráci. Nicméně z kolegů, máte někdo otázku k práci politického oddělení předtím, než přejdeme k prezentaci studií? Nevypadá to tak. Myslím si také, že ale mohu říci, že i tak jste eh, k dispozici pro jakékoliv další otázky. Nyní se dostáváme ke dvěma oznámeným studiím, které si Výbor pro kulturu vyžádal v předchozím legislativním období. Eh, předpokládáme, že tím dostaneme trochu vstupní informace i s ohledem na možné priority našeho výboru v dalším legislativním období. Nejdříve bych chtěla přivítat paní Axel Devo a paní Faye Dunkerly z Rand Europe. Eh, představí nám klíčové výsledky studie eh, vzdělávání a mládež v EU, současné výzvy a výhody do budoucnosti. Tato studie vysvětluje nejrůznější scénáře pro nastávající vývoj v oblasti vzdělávání a mládeže a také vyhodnocuje politické účinky dopady těchto scénářů. Nakonec nás budou informovat také o politických eh, možnostech a jejich důsledcích pro jednotlivé scénáře i s ohledem na zvládání těch výzev a také eh, toho, jak můžeme využít jednotlivé příležitosti. Děkuji oběma dámám za to, že mezi nás dnes zavítali a Máte 15 minut čas na vaše prezentace, protože chceme mít ještě potom prostor na otázky a mhm. odpovědi. Předávám slovo. Thank you. Good afternoon. Děkuji, dobré odpoledne a děkuji za pozvání Ramp Europe, abychom prezentovali naši studii. V této prezentaci vám vysvětlím práci, kterou jsme odvedli, proč a jak jsme ji udělali a také, co jsme zjistili. Použili jsme poněkud nezvyklý přístup v kontextu eh, politiky vzdělávání eh, a mládeže. Někteří z vás budou ty scénáře z nás. Já se pokusím vysvětlit, jak naše scénáře fungují a jak je možné v tomto kontextu je využít. Já myslím, že se všichni shodneme, že politika vzdělávání a mládeže eh, staví budoucnost eh, společnosti. A samozřejmě je velmi obtížné říci, eh, jaká ta budoucnost bude. Můžeme se podívat, jak ta situace vypadá a jak ty politické varianty umožňují eh, volit vhodné cesty, tak abyste vy, poslanci Evropského parlamentu, mohli nalézt nejlepší cestu. My používáme eh, různé scénáře, které nám pomohou ilustrovat, jaké změny mohou nastat ve světě v nadcházejících 10 až 15 letech a zaměřujeme se také na širší faktory socioekonomické, společenské a další. A jak to všechno může ovlivňovat společnost. My tedy sledujeme scénáře a pak hodnotíme jejich implikace a e, působení na různé politické varianty. Jak jsme postupovali? Nejprve jsme ehm, proskoumali dostupnou literaturu, abychom nalezli eh, co nejvíce informací o tom, jaké faktory ovlivňují ehm, vzdělávací politiku. Třeba změny v HDP mohou ovlivňovat sektor vzdělání a naopak. Na základě toho je důležité nalézt vhodné eh, politické alternativy. My jsme to také konsultovali s experty. Vytvořili jsme strategický, strategický přístup, kdy jsme sledovali každý faktor v různých scénářích. Jako příklad máme HDP, projekci HDP eh, může růst nebo stagnovat v průběhu času. Ehm, k tomu eh, je napojen také faktor jistoty, nejistoty. A my pak zvážíme dvě projekce, které jsou konzistentní. Pokud se vrátíme k příkladu HDP, klademe si otázku, zda si dovedeme představit situaci, kdy je na jedné straně růst HDP a stagnace vzdělávacího systému. Takové případy eh, jsou eh, souborem takzvaných eh, fiktivních scénářů. A my proti těmto fiktivním scénářům hodnotíme, jak by se jednotlivé varianty politiky daly zrealizovat a jak by dopadly. U politických variant jsme identifikovali pět na základě rešerše v literatuře. Za prvé, chtěli jsme se rozhodnout využít takové varianty, které by pak byly relevantní do budoucna, bez ohledu na to, jaká ta budoucnost bude. A zároveň jsme chtěli zvolit takové cesty, které budou eh, aplikovatelné v celé šíři národních a regionálních kontextů. Těchto pět politických variant není vyčerpávajících. Samozřejmě existuje variant více a zároveň se ani tyto varianty nevylučují vzájemně. V ideálním světě bychom naopak se snažili implementovat všech těch pět variant současně. Já se pokusím je představit. První varianta je personalizace učení a flexibilní studijní cesty, prostupnost studijních cest, aby měl každý student možnost si zvolit, nikoli eh, eh, zůstávat v tradičním systému. Další je inkluzivní digitální učení. Znamená to, že každý se může zařadit eh, a může se podílet na kroku k digitalizaci. Ti, kteří jsou z procesu vzdělávání již vyloučeni, by neměli být dále vylučováni eh, z pracovního života. Proto je potřeba tomu předejít včas. Dále investovat do eh, raného vzdělávání, co nejdříve hm, otevírat vzdělávací cesty a zároveň se vyhnout opakování znevýhodnění. Mm, další část se zaměřuje na socioemoční vývoj, eh, interdisciplinaritu a soft skills, aby se eh, lidé, kteří se dnes učí, mohli stát plnohodnotnými, plnoprávnými občany eh, bez ohledu na to, jaká bude budoucnost. A poslední pátá část je posílení učitelů, tak aby učitelé byli připraveni na nové výzvy, nové problémy, tím, že se bude, ať už se implementuje jakýkoliv z typů politiky, mládeže a vzdělávání. A nyní se dostáváme ke scénářům. Čtyři scénáře, které jsme připravili, eh, eh, vždycky zahrnují všechny možnosti. Zaměřujeme se na klíčové hybné síly a to nejenom ve vzdělávání a vývoji politiky, ale také na hospodářské a sociální hybné síly. Každý z těchto scénářů budeme prezentovat odděleně a ukážeme si na konkrétním příkladě, jak to funguje. Jednak je to scénář fragmentované Evropy, sjednocené Evropy, eh, Evropy studených nohou a Evropy, eh, která Eh, zahrabává hlavu do písku. A Podíváme se, jak je, eh, konkrétně se to projeví. Fragmentovaná Evropa, rozdrobená Evropa, tam systémy vzdělávání selhaly v tom, aby připravili lidi na účast na trhu práce v digitální společnosti. Eh, učení zaměřené na studenta je k dispozici jenom těm, kteří si je mohou dovolit. A je také nepravděpodobné, že by inkluzivní vzdělávání k těmto scénářům vedlo. Pokud přejdeme k druhému scénáři, eh, tak eh, ta, to je ta sjednocená, srovnaná Evropa, kdy se eh, Evropa snaží zaměřit na všechny účastníky. Je tam dobré propojení mezi potřebami a nabídkou vzdělávacího systému. Tento scénář je kompatibilní s plnou e- implementací politických variant, které jsou nabízeny inkluzivním způsobem. E, třetí scénář. Izolovaná Evropa, Evropa kdy digitalizace práce měla pozitivní efekt na ekonomiku a narůstá zaměstnanost, nicméně tento scénář odpovídá spíše politikám zaměřeným na starší generace, spíše reaguje na potřeba trhu práce nyní, ale nepřipravuje mladé na budoucí společnost a na budoucí uplatnění na trhu práce. V tomto scénáři e, jsou sice změny na trhu práce, ale reakce na ně je mnohem pomalejší než by být měla, než by si žádala digitalizace. A poslední je ta pštrosí politika Evropy, kdy se vzdělávací politiky vnímají jako kritické, je k nim vyčleněn odpovídající rozpočet, ale spolupráce mezi členskými státy klesá. A vzdělávací systém je izolovaný. Ekonomika je eh, v dobré eh, situaci, ale taková situace není dlouhodobě udržitelná. Tento scénář odpovídá také eh, jenom reaktivnímu a velmi opatrnému zavádění změn. Tady vidíte, jak každá politická varianta může být kompatibilní s budoucností Evropské unie, tak jak to scénáře ilustrují. Neříká vám, ale jak by jste měli postupovat, co dělat, ale spíše jak vaše politická rozhodnutí mohou ovlivňovat budoucí vývoj. A e, zbývající nejistota souvisí s tím, čeho chceme dosáhnout s novou politikou vzdělávání a mládeže v nadcházejících 15 letech a co považujeme za úspěšnou politiku v této oblasti. A to samozřejmě je také e, cílem vašeho e, výboru ve vaší práci vaší práce v tomto výboru. A já jsem eh, vám tady chtěla přednést eh, nástroje, které vám mohou pomoci určit, jaké bude mít vaše politika dopady na budoucnost Evropy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Má někdo nějaké dotazy? Ja. Petra kabaj ewert Ich bin jetzt mal sehr offen und ehrlich. Já se teď vyjádřím velice otevřeně a upřímně. Musím přiznat, že jsem ještě nikdy nevěděla, eh, eh, nebyla jsem se stá, kam tato studie má směřovat. Já jsem trošku bezradná, přiznávám. Možná bych mohla vysvětlit jeden z cílů této studie. My jsme chtěli načrtnout obrázek eh, potenciální situace a představit scénáře, které ilustrují eventuality v budoucnosti a jak by mohly politické eh, přístupy na pomoci tuto budoucnost spoluvytvářet. Takže na jedné straně tady máme politická rozhodnutí, která se činí v současnosti, a na druhé straně eh, máme jejich potenciální eh, výsledek jejich potenciální realizace. V žádném případě nechceme doporučovat nic v té politické oblasti eh, tomuto konkrétnímu výboru, čili vašemu výboru. So, um, já bych ráda něco doplnila. Smyslem a účelem vytváření těch scénářů bylo nabídnout eh, potenciální eventuální vývoj v budoucnosti. A pokud se podíváme na alternativu politiky, politické varianty, tak eh, ty také pracují s předpoklady, které samozřejmě nemohou a nemusí být vždycky explicitní, mohou být pouze implicitní. A samozřejmě s sebou nesou rizika. A smyslem tohoto přístupu je, že tím, že začnete-li eh, testovat politická rozhodnutí oproti těmto scénářům, tak samozřejmě eh, se doberete toho, že jsou věci, které můžete ovlivňovat, které nemůžete. Jsou tady věci, které mají dopad na vaše plány a můžete adaptovat své akce tak, abyste svých eh, zamýšlených cílů dosáhli. Takže eh, smyslem bylo nabídnout vám určitý nástroj, který eh, by vedl k pochopení souvislosti mezi jednotlivými politickými přístupy a těmi možnými alternativními situacemi budoucnosti. Děkuji za slovo. Děkujeme za vaši práci a za představení výsledků vaší studie. Je to takový komplexní přístup k problematice politiky vzdělávání. Je pravdou, že žijeme ve společnosti přímo prošpikované riziky a je velice obtížné stanovit, eh, jakým směrem eh, by se měl ubírat vývoj v politice vzdělání. Navzdory tomu všemu existují v současné době rozdíly mezi tím, jak se eh, přistupuje k politice vzdělávání na levé a respektive pravé straně politického spektra. Co je rozhodující, je to, zda ti, kdo mají na starosti politiku vzdělávání, opravdu naslouchají potřebám společnosti. Jinými slovy, zda jsou schopni předjímat, kam se bude vyvíjet školství, vzdělávání a společnost. Je potřeba konstatovat, že um, formální vzdělávání ztrácí na významu a naopak eh, na významu eh, jak se eh, získává neformální vzdělávání, kdy dochází k učení vzdělávání mimo školní budovy. Domníváme se, že klasické školství ve stále větší míře bude představovat takové komplementární možnosti vzdělávání ty systémy vzdělávání, eh, kterých se veškeré probíhající změny budou týkat a týkají, jsou přirozeně ty systémy, které nejsou schopny se adaptovat na vývoj ve společnosti. Proto je velice dobré, že existují mechanismy a evropské instituce, které napomáhají těm jednotlivým um, aktérům politiky vzdělávání eh, nalézt orientaci. Děkuji. Já si myslím, že eh, v tom textu je toho obsaženo hodně, ale my jsme pravděpodobně chtěli eh, se dozvědět něco blíže o tom vlastním obsahu vaší studie. Pan Frankovský? Děkuji za tuto prezentaci. Dovolte otázku. Náš výbor několikrát žádal o implementaci vzdělávání v oblasti médií tak, aby školáci byli digitálně gramotní. Domníváte se, že by toto mělo být povinnou součástí výuky na všech stupních vzdělávání? Děkuji předem. Stručná odpověď je ano. Ale e, my jsme svůj výzkum založili na výzkumu, který nebyl prováděn v rámci této konkrétní studie, ale stručná odpověď zní ano. Uh, thank you very much for... Děkuji za představení vaší studie. Dovolte otázku, která se týká studie jako takové upřímně řečeno jsem úplně nepochopil, jaký je účel té studie. Chtěl bych se tedy ubezpečit, že jsem to správně pochopil. Takže nejprve jste tady přišli s těmi různými scénáři možného vývoje a s tím se pojí otázka, zda by po varianty politiky se eh, mohly aplikovat v případě, že se ten daný scénář uskuteční. A nebo je tomu naopak. Náš výbor by upřímně řečeno dal přednost tomu, aby mohl koncipovat politiku takovým způsobem, abychom věděli, jestli směřujeme k tomu vývoji, kdy tady bude stát Evropa se studijními nohami nečiná, anebo za to bude jinak. Takže já si myslím, že byste e, nám měli říct spíše, že pokud chceme mít tu jednotnou, sjednocenou um, Evropu, tak bychom měli akcentovat e, digitální výuku a tak dále. Chtěli bychom od vás slyšet, jak náš výbor může spolu vytvářet budoucnost Evropy. Myslíte si, že to je účel té studie? Smyslem představení těchto scénářů není to jeden či druhý nějakým způsobem procesovat či akcentovat. Vy nepochybně máte vizi o tom, jak chcete, aby se vývoj v oblasti vzdělávání ubíral. Takže smyslem těchto scénářů je nabídnout eh, přehled o možných, eh, možném vývoji v Evropě. Samozřejmě eh, ten vývoj se může ubírat nejrůznějším směrem a v takto stručné prezentaci nemůžeme obsáhnout všechny detaily strukturální analýzy, kterou jsme provedli. Není možné si to jen tak pozbírat ze vzduchu a dát to tady do té, do té um, prezentace, protože jsou tady nejrůznější faktory. A proto jsme tady vypracovali tyto čtyři scénáře. A pak tady máme také varianty politického přístupu. A ukázali jsme, jak se ta která politická metoda může uplatnit a osvědčit eh, při tom či kterém scénáři. A pokud si přejeme, aby naše politika byla úspěšná bez ohledu na to, k čemu dojde za 15 let, což nikdo neví, tak jaké akce můžeme nyní provádět, nyní dělat, tak abychom eh, tuto politiku učinili životaschopnou. Chceme zajistit, aby v rámci vzdělávací eh, politiky byla umožněna také eh, určitá, um, určitá aktivita lidí na trhu práce. V podstatě se tady jedná o nástroj, který by vám měl na pomoci představit si, k čemu může vést to, pokud nyní budeme aplikovat a realizovat tu danou konkrétní politiku. Samozřejmě, pokud řekneme, že chceme eh, dát do učebních osnov, osnov digitální vzdělávání, tak eh, na jedné straně tady je otázka, jestli jsou k tomu zdroje, infrastruktura, na druhé straně, jaké jsou kýžené výstupy. Takže my jsme se pouze eh, pokusili nabídnout vám nástroj, který by vám umožnil uvažovat tímto, tímto způsobem. A můžeme pracovat s, s představou, že prostě eh, pokud se eh, bude provádět digitální výuka, tak na to nemusí být dostatek učitelů, pokud se přejme toto politika a tak dále. Dovolte, abych něco dodala. Pokud je o využitelnost této studie, tak se na ní můžete dívat s oběma osobou eh, úhlu pohledu. Eh, buď to si vezmete svoji eh, politickou alternativu a z jejího tedy zřetele budete nahlížet na tyto čtyři různé scénáře a budete si moci ujasnit, k čemu tato vaše konkrétní politická metoda povede. Můžete to také vzít opačně. Eh, podívat se nejprve na ten kýžený výsledek a potom eh, na něj jaksi eh, navázat tu danou politickou alternativu nebo variantu politiky, které jsou k dispozici. Paní Swaps? Navzdory tomu, že jste nám právě vysvětlili to, že jsou tady tyto scénáře představeny jaksi neutrálně, tak Úplně se nejsem jistá tím, k čemu tato studie slouží. Um, um, vy tady představujete scénáře, které jsou poměrně tak degradující, protože uvažujete o Evropě, která strká hlavu do písku. Já si myslím, že není fér se na to takto dívat, protože vy jste v podstatě již předem dohodli, kam to povede. Což si, pokud tady budete pracovat s tématem eh, sjednocené Evropy, tak eh, ta eh, vlastně, jak se může předpokládat, že eh, tady bude federální uspořádání a ne všichni z nás tím musí souhlasit. Pak tady hovoříte o té izolované Evropě. Já si myslím, že to může indikovat, že tady dojde k rozvoji národních států, států, které budou akcentovat národní charakter. A proč se na to díváte negativně? Proč by tento scénář měl být negativní? negativně pojímat, protože přece v některých členských státech, pokud by k tomuto vývoji mělo dojít, tak to bude pro ty dané členské státy eh, přirozené. Takže já si myslím, že vaše studie není některak eh, neutrální. Já si myslím, že tady nabízíte poměrně, eh, poměrně, poměrně nepříjemný obrázek. Já se omlouvám za to, že jsem svou poslankyní a jsem pro Brexit. Možná eh, z toho důvodu má otázka, můj příspěvek zněl takto. Já si myslím, že mohu odpovědět takto. Já jsem si plně přes eh, jistá toho, že jsme ten průzkum prováděli zcela nestranným způsobem a chtěli jsme, aby naše závěry byly opravdu neutrální, aby vyzněly neutrálně. Jsem ochotná vyslechnout si kritiku, eh, co se týká například názvu těch jednotlivých scénářů, Eh, každopádně můžeme je přejmenovat, ale každopádně naše závěry jsou neutrální. Paní Andersonová, máte další otázky? Ano, děkuji za prezentaci. Myslím si, že je potřeba konstatovat celé jasně, že tady eh, eh, mezi našimi řadami je asi málo těch, kteří plně chápou účel vaší studie. Co mě opravdu trochu rozhořčilo, jsou tyto čtyři scénáře které jste představili. Nejprve si kladu otázku. Eh, názvy těch scénářů um, jsou podivné. Eh, co si představit třeba pod fragmentovanou Evropou? A jak se tak na to dívám, tak eh, v případě fragmentované Evropy se počítá s růstem um, HDP, eh, ale s eh, růstem také z nezaměstnanosti. Takže na tomto příkladu se ukazuje, že by Evropa, respektive Evropská unie, eh, už nebude tak dlouho existovat v této stávající podobě. Takže co to je fragmentovaná Evropa? Asi to není Evropa, která by se proměnila v ten superstát. A Dokud neexistovaly evropské instituce, tak bylo těžko říct, že by všechny evropské státy eh, mají stoupající nezaměstnanost a, a eh, klesající HDP. Takže co mě tady opravdu není jasné, je za prvé, eh, co si máme představit pod těmito čtyřmi názvy scénářů, pokud byste to mohli trochu, struč, trochu přiblížit, tak abych si mohla představit, co to znamená? A dále bych ráda věděla, pokud je o vaše závěry, respektive indikátory, které uvádíte, tak eh, proč to v tomto scénáři tento jeden faktor stoupá a, v, a eh, proč to nemůže v rámci tohoto scénáře jít dolů? To mi není jasné. Já bych ještě poukázala na název studie. Nejednalo se o retrospektivní, čili na minulost eh, polížející studii, ale o stávající velké úkoly a výhledy, prognózy. Vy jste se podívali na budoucnost a zasadili jste ji do čtyř různých scénářů a zaměřili jste se také na náplň těchto scénářů a to na základě e, údajů, e, které jejich zdroje tady uvádíte. Ale přesto bychom si k tomu rádi ještě něco poslechli. So in, in terms of the, uh... Chcete vidět, jak jsme mm, se dostali k těm scénářům? Měli jsme 28 eh, faktorů v oblasti vzdělávání. Samozřejmě jsme prošli příslušnou literaturu využili jsme odborníky, oni potom se dívali na ty, které jsou nejvíce ovlivňují ostatní. To znamená, odborníci to obodovali, abychom si mohli stanovit priority u jednotlivých faktorů. Potom jsme na základě toho udělali projekce, něco se zvýší, sníží, něco bude, zůstat na stejné úrovni. Využili jsme tedy těch informací od expertů, abychom eh, zkoumali ten vztah Potom jsme měli klaster analýzu, na základě kterých byly vypracovány scénáře. To znamená, nejsou náhodné, vznikly konzistentním způsobem na základě vstupních údajů od expertů. Ale je jasné, že eh, neuspokojíme eh, nikdy všechny. My vlastně v určitém smyslu se díváme na ty nejzajímavější scénáře, na kterých testujeme politické možnosti vždy bude eh, někdo, kdo se bude ptát na něco jiného. Proč nám tam chybí to a proč to? Například, co se stane ženám na pracovišti, co se stane v různých demografických eh, částech, eh, například mladým lidem a tak dále. Každý scénář je popsán na jedné stránce, jsou tam také podrobnosti o tom, jak jsme to celé dali dohromady. Snažili jsme se zkoumat hodně politických variant. různých eh, faktorů, které jsou důležité. My to prezentujeme velmi stručně, takže se zaměřujete samozřejmě jenom na eh, ty nadpisy, ale celá věc jde mnohem více do hloubky. Jaké jsou klíčové faktory, které budou důležité u jednotlivých politik? A my jsme mysleli, že je eh, na místě zkoumat. Děkuji říká paní předsedající. Nevidím, že by se někdo další hlásil. Paní Anderson, je mi eh, líto, ale já jsem dostala odpověď. Co to znamená fragmentovaná Evropa? Mohla byste to vysvětlit? A ty dopady nebo účinky té takzvané fragmentované Evropy, ať už to znamená cokoliv, takže ten dopad mi také nebyl vysvětlen. Já jsem vám uvedla příklad. Není to tak, že ve všech evropských zemích eh, klesla nezaměstnanost. Že by to došlo poklesu nezaměstnanosti podle toho, zda eh, by fungovala EU nebo ne. Mohla byste mi to vysvětlit? Co se týče nadpisu, tak my jsme měli na mysli sociálně fragmentovanou Evropu. Nebyli jsme si jistí tím, eh, jaký nadpis zvolit, zda sociálně fragmentovaná Evropa nebo jenom fragmentovaná Evropa. Já bych chtěla doplnit. Chtěli jsme se na to dívat na, z evropského eh, hlediska. Máme různé případové studie, které jsou ve zprávě a řeší potom také to, jak konkrétní scénář může mít dopad na různé země, členské státy EU. Ale celkově, a to je podle mě vysvětleno v jednotlivých scénářích, neříkáme, že dojde například ke zvýšení zaměstnanosti napříč EU všude, tak to není. Hovoříme o pohybech mezi členskými státy a hovoříme také o migraci, různých spouštěních eh, technologiích v různých částech eh, EU různým tempem. Říkáme samozřejmě, že tam budou regionální rozdíly, ale tak jako tak studie už byla hodně složitá, abychom ji mohli udělat na úrovni EU. Máte vždy určitou nejistotu a my jsme to museli nějak hierarchizovat protože máte nějakou nejistotu na určité úrovni a vy pak říkáte, no možná se v jedné zemi stane to a to a to. A pokud bychom to měli mít do takovéhoto míry detailu, tak už by to bylo příliš složité, už by z toho nebyl žádný rozumný výstup. My jsme se snažili to udržet na evropské úrovni, a samozřejmě je jasné, že v eh, některým oblastem by se dařilo lépe a některým hůře. Aninas. Člán, strana 47 61, 62, tam najdete odpovědi na, k tomu, co to je fragmentovaná Evropa. Julie? Já jsem vděčná za odborníky, takže jsem moc ráda za to, že využívám odborníka. Děkuji za to a kdokoliv absolvoval univerzitu, tak je jasné, že musíte ke své práci přistupovat rigorózně, musíte být schopni obhájit, takže já jsem moc ráda za to, že jste mezi nás dnes přišli, abyste svou práci obhajovali. Já mm, jsem působila jako podnikatelka a chápu to tak, že podniky musí dělat takovéto scénáře tak, aby zmírnili případné problémy, které mohou eh, jejich podnikání poškodit. Například otázku, zda bude mít dostatek zdrojů a tak dále. A přemýšlela jsem nad tím, je to něco takového, co bychom mohli na to uplatnit? Ta analogie s takovým obchodním modelem, abychom se postarali o to, že budeme mít eh, dostatek zdrojů, že budeme dělat správné věci, že si uvědomujeme demografické změny, zejména otázku eh, digitalizace. Chtěla jsem jenom říct, že většina lidí zde v sále se opravdu cení toho, co děláte. Jde o EU, takže musíme ty věci dělat na úrovni EU. To je poměrně zjevné, alespoň pro ty z nás, kteří eh, se cítí pro evropsky. Otázka. Digitalizace může být pozitivní, ale nese sebou také rizika. Já jsem byla v kontaktu s lidmi, kteří hovořili o e, zaměstnanecké gramotnosti jako o něčem, co by mohlo být určitou strategií nebo politikou, která by se mohla uplatnit e, na jakoukoliv část e, demografického spektra. Ať už jde o zaměstnanost, umělou inteligenci, umělou inteligenci, robotizaci a tak dále. Narazili jste na to také? Na to takovou myšlenku zaměstnanecké gramotnosti, aby zda lidé vědí, jak trávit svůj čas kvalitně, ať už pokud nejsou dostatečně zaměstnaní, nebo jsou v důchodu, nebo ještě nestoupili na trh práce, nebo mají nezajímavou práci, nebo v rámci celoživotního vzdělávání. Během předchozího mandátu jsem eh, o tomto tématu hodně hovořila a měla jsem pocit, že to většina lidí eh, nechápe, ale jeden ehm, akademik z Šefídecké univerzity s tím přišel a byla bych ráda, kdybychom eh, to zapracovali do různých politik. Řečně se omlouvá tlumočníkům kvůli interferencím. Paní předsedající, já bych chtěla doplnit ještě jednu věc. Všechny nás zajímají konkrétní věci v případové studii. Příloha D je takovým dobrým odkazem pro ty, kteří chtějí studii proskoumat hlouběji. Možná dříve, než začneme kritizovat studii jako takovou, tak by bylo vhodné si ji nejdříve přečíst. Mnohé informace studie obsahuje. Samozřejmě během 15 minut nemůžete eh, představit celý obsah té studie. Ale teď máme prostor pro otázky, které už mohou být o něco hlubší. V kontextu této studie jsme se na toto nezaměřovali, co jste říkala. Upřímně řečeno, už jsme na tomto tématu pracovali, ale spíše v souvislosti se školním vzděláváním, než v kontextu celoživotního vzdělávání. A nebylo to tedy nezbytně součástí této studie. Paní předsedkyně, ještě nějaké dotazy? Nevidím nikoho. Opravdu tedy doporučuji, abyste se seznámili se studií. Pokud byste ještě potom měli nějaké otázky, tak eh, mm, je prosím zašlete politickému oddělení. Děkuji za vaši práci. Myslím si, že máme o čem přemýšlet. Máme před sebou různé scénáře. V uvozovkách jsou to jenom scénáře a to, jak se mohou vyvíjet, ale přesně o to jde abychom měli určité ponětí o tom, jak by se mohly některé věci vyvíjet, jak na to můžeme reagovat a tak dále. Děkuji. Teď se dostáváme ke druhé studii kulturní a tvůrčí odvětví v Evropské unie. Unii důležité budoucí vývoje, výzvy a příležitosti představí nám ji paní Clementine Duba z KEA European Affairs a paní Donata Spokius z PPMI. Máte slovo. Thank you very much, Chair. Good afternoon. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Já na úvod začnu tím, že připomenu cíle studie, tedy jednak připravit eh, studii pozitivních a negativních nebo aspiračních a disruptivních scénářů a zároveň identifikovat trendy v sektoru kultury a tvůrčích odvětví, tak abychom mohli identifikovat specifické politické eh, oblasti, které může tento trend ovlivňovat a v rámci toho eh, také podpořit ehm, a nabídnout doporučení Evropskému parlamentu právě jednotlivé scénáře budou eh, základem této prezentace. Zároveň tam poskytneme informace o stavu současných věcí, o tedy, které vycházejí eh, z konzultací s asociacemi, sítěmi a znamená to také nový přístup eh, pro tyto sektory alespoň na evropské úrovni, protože členské státy se začaly zajímat o tuto prognostickou analýzu. A já dám slovo Donatasovi, aby eh, představil jednotlivé politické oblasti. Uh, thank you. Um, so first of all, I would like to... Děkuji nejprve. Eh, chci eh, vysvětlit, jak jsme přistupovali k jednotlivým scénářům. Nejprve jsme provedli analýzu literatury dostupné, tak jak eh, to tedy dělala tady kolegyně Klementina a její kolegové. My jsme v podstatě sledovali modifikovanou verzi Eh, politických scénářů tím, že jsme provedli výzkum na základě kontaktování asociací a dalších stakeholderů v daném sektoru. V druhém kole jsme se sbírali odpovědi na základě toho průzkumu. Provedli jsme eh, seminář, workshop, kde jsme o scénářích hovořili a pak hlasovali. A na základě toho jsme eh, připravili systém bodů, Eh, který by eh, pomohl určit, nakolik jsou ty scénáře eh, reálné a nakolik nejsou. Máme vždycky takzvané aspirační, pozitivní scénáře a disruptivní scénáře, ty jsou naopak méně žádoucí, nežádoucí. První oblast, kterou chci zde zmínit, je kulturní diverzita. Chci vám připomenout, že nebudeme prezentovat všechny scénáře, které vidíte na slajdech, ale zaměřím se na ty, které jsou buď pravděpodobnější, nebo by měly výraznější dopad. Kulturní diverzita. Klíčovým scénářem Eh, aspiračním scénářem je, že kulturní a tvůrčí odvětví bude zastu, budou zastupovat různé skupiny ve společnosti na základě takové základnové iniciativy přímo z terénu. Eh, disruptivní možností je eh, obava o zajištění principu etiky, například ochrany osobních údajů. Další oblastí je trh práce. Tady klíčovým pozitivním aspirativním scénářem je eh, nadnárodní mobilita, což je pozitivní. Mobilita odborníků, profesionálů bude narůstat. Eh, v disruptivním scénáři vidíme naopak to, že ehm, zaměstnanci budou i nadále tlačeni do nepříznivých hospodářských a sociálních podmínek. Eh, v dovednostech a vzdělání vidíme takový aspirační scénář, že tvůrčí odvětví budou, bude získávat eh, stále rozšířenější pozici ve společnosti. U disruptivních scénářů jsme nenašli scénář, který by byl pravděpodobný, nicméně jeden, který je sice vnímán jako málo pravděpodobný, ale mohl by mít zásadní dopady na budoucnost Tedy nedostatek financování a nedostatek příležitostí osobního rozvoje pro pracovníky tohoto sektoru by znamenal deprofesionalizaci. Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je finanční udržitelnost, o níž se velmi výrazně diskutovalo v řadách expertů, s nimiž jsme celou věc konzultovali. V aspiračním scénáři najdeme Eh, situaci, kdy kulturní a kreativní sektor zůstane výrazně konkurenceschopný. Ehm, zároveň, jakožto negativní možnost je, že tvůrčí a kulturní odvětví naopak eh, se bude potýkat s výrazným nedostatkem financí. Pak máme také eh, environmentální aspekt, kde tvůrčí a kulturní odvětví bude inspirovat individuální a společenské změny. Zároveň je také pravděpodobné, a to je ten destruktivní scénář, že rostoucí eh, eh, význam big data a eh, digitální stopy bude naopak mít negativní vliv na životní prostředí. A předposlední oblast je rozmanitost a inkluzivita. Tady eh, máme možnost, že v rámci aspiračního scénáře tvůrčí a kulturní odvětví bude podporovat inkluzivitu společnosti. Jakožto negativní varianta je, že budou probíhat negativní eh, demografické změny, které omezí participaci některých skupin společnosti. A také vzniká problém, eh, že přístup do sektoru bude obtížný pro vzdálené a venkovské oblasti. A poslední oblast, na kterou jsme se ve výzkumu zaměřili, byla úloha umění a kultury v evropských demokraciích. Tady, jakožto aspirační scénář, uvádíme, že turčí sektor bude přispívat sdíleným hodnotám demokracie, lidských práv a svobody projevu. Jakožto disruptivní eh, volba je zmíněno nárůst a porušování umělecké svobody a cenzura já nyní nabídnu doporučení, eh, která jsme připravili takovém rámci aktivit, které by mohl eh, dále sledovat výbor pro kulturu. Jednak se zaměřují na kritéria pro kulturní rozmanitost a politiku hospodářské soutěže, zkoumat dopad fúzí na kulturní rozmanitost, podporu jazykové a kulturní rozmanitosti ve světle technologického rozvoje a také implementace eh, směrnice o audiovizuálních službách pro trh práce se můžeme zaměřovat na atypické eh, formy zaměstnání, což je právě v těchto oblastech aktuální, ale tam vznikají otázky eh, pravidel na trhu práce, pracovně právních vztahů a podobně. Tady by se hodila synergie s výborem EMPL. Dovednosti a vzdělávání. Současný kontext eh, rozvoje si žádá flexibilní příležitosti vzdělávání a rekvalifikace. Chceme podporovat financovat programy pro rozvoj dovedností a celoživotního učení, aby se posílil kreativní komponent a podpořit také ehm, zapojení ehm, kulturních oblastí, konkrétně umění, eh, do eh, osnov v základních vzdělávacích předmětech. To je bod, který byl zmíněn také v předchozí diskusi, tedy gramotnost, kulturní gramotnost by mohla také podporovat zájem občanů o různé obsahy a také stimulovat kreativní myšlení, udržitelnost, ať už finanční, ekonomická nebo organizační. Eh, udržitelnost je důležitá, stejně jako udržitelnost z hlediska životního prostředí. Na finanční stránce by to znamenalo zlepšení finančního prostředí pro tvůrčí odvětví, ať už jsou v oblasti ziskových nebo neziskových organizací, tam je důležité zajistit zdroje veřejných financí a pak z hlediska ekologické udržitelnosti měly by se poskytovat pobídky pro ekologicky šetrné praktiky a to například v diskusi s výborem Envy. Co se týče rozmanitosti a inkluzivity, tak zpráva doporučuje výzkum právě Eh, této rozmanitosti kulturní práce, včetně nejrůznějšího mechanismu, včetně mechanismu třeba genderové rovnoprávnosti a monitorování eh, na straně publika, zda je tam dostatečná rozmanitost, zda je přístup dostatečně široký a inkluzivní. A nakonec, eh, pokud jde o umění a kulturu v demokracii, tak podporujeme užší spolupráci s Radou Evropy v rámci na jmenovaném kultuře a demokracii, svobodě projevu, podpora projektu aktivního občanství a také příprava e, sdílených narrativů formou kultury. Také bychom mohli nabídnout programy, které by mohly být velmi účinné, některé již fungují, některé můžeme doporučit do budoucna. Některé si žádají ještě příkladu. První program je Kreativní Evropa, což je první program pro podporu kreativního sektoru. Důležité je, aby se rozpočet na něj nesnižoval. Pak je důležité zajistit, aby existovala jasná linie eh, pro řízení a rozpočet eh, pro vnější vztahy v oblasti kultury a pak také i nadále využití záručního mechanismu pro kulturu a investování do kulturních programů budoucnosti, rozvoj, rozvoj programu Horizon Europe a dále posilovat výzkum a inovace napříč eh, tvůrčím sektorem a pak spolupracovat s budoucí komunitou tvůrčích odvětví a znalostní komunitou, tak jak se to bude uplatňovat od roku 2022 a nakonec zpráva doporučuje přípravné kroky, které by výbor KOLT mohli ještě dále zkoumat, zaměřovat se třeba na lokální projekty, které by právě eh, se zaměřovaly na rozvoj těchto místech. A pak na úplný závěr chci nabídnout klíčová sdělení kreativita bude mít zásadní význam tváří v tvář transformaci práce a digitalizaci společnosti. Zdravý tvůrčí sektor přispívá demokratickým, otevřeným a inkluzivním společnostem v kontextu demografických změn. A nakonec Kulturní a kreativní sektory sehrávají úlohu v oblasti inspirace, ale i provozu a také v tom, jak se snažíme bojovat se změnou klimatu. Děkuji mnohokrát a nyní bych zahájila diskusi. Paní Fero. Děkuji vám za studii, byla velmi zajímavá, jenom drobný detail z hlediska rozmanitosti. Bylo by také dobré, aby byla zpráva přeložená, protože to bude pak prakticky použitelnější i pro neanglofonní poslance. A ještě bych ráda se zmínila o jedné, o jedné vaší tabulce, která už teď se nepromítá, ale týkala se rozvoje a vlivu kultury na Evropu a vztah Evropy k dalším kontinentům, a to inf- eh, dopad intelektuální, ale také ekonomický, což by také mohlo vést naše další práce. Eh, zajímalo by mě, eh, když ho, jak to dále rozvíjet, když hovoříme třeba o problematice zdanění, o G7, G20 a Eh, já jsem to úplně tam nepřečetla v té tabulce, možná byste to mohla ještě jednou promítnout a proto by mě zajímalo, jaké pokyny v těchto vztazích s Měškem byste mohla ještě nabídnout. Já se tedy eh, pokusím odpovědět anglicky. Možná eh, to z toho nevyplynulo v doporučeních tak jasně, nicméně, ale tato Konkrétní otázka je ve zprávě pojednána. Je tam v části State of Play, současný stav je kapitola eh, věnovaná internacionalizaci a také kapitola věnovaná technologiím, což jsou průřezová témata, která ve zprávě zpracována jsou. A je to tedy eh, něco, co znamená doplněním kritéria kulturní diverzita, ale je samozřejmě důležité, abychom to dále ještě rozpracovali a vysvětlili. A je to na straně 46 té zprávy mm, otázky internacionalizace. Děkuji pěkně, pane před, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji za vaši velice zajímavou prezentaci. Vy jste zmínila také ošemetnou otázku svobody projevu, svobody médií v oblasti vzdělávání a kultury. Tak by mě zajímalo, zda můžete zajít ještě dál eh, ke specifickým doporučením, protože my se tady setkáváme s dvěma různými jevy. Tedy na jedné straně eh, se setkáváme s tím, jak se potlačuje svoboda projevu, s čím se setkáváme v několika zemích, ani je nemusím jmenovat. Na druhou stranu se projevuje také eh, jev tzv. fake news a mm, i to si myslím, že bychom měli zpracovat a případně eh, přistupovat odpovědně eh, k těm, kteří eh, šíří takovéto nepravdivé lživé zprávy fake news. Můžete to probrat podrobněji, prosím. Vím, že jste to zpracovali jak ve zprávě, tak v prezentaci, ale chtěl bych slyšet konkrétní příklady. Děkuji. Děkuji za připomínky. A myslím, že to je něco, co souvisí s doporučeními, když hovoříme o politice gramotnosti, jak tedy informovat občany, aby eh, dokázali reagovat na tyto fake news, jaká doporučení nabízíme v této zprávě například vydat zprávu z vlastní iniciativy nebo jakýsi pilotní projekt pro politiku gramotnosti, která by mohla stimulovat poptávku po kulturní rozmanitosti, stimulovat kreativní myšlení a v této souvislosti můžeme vzít příklad, který se, kde se podařilo ve vzdělávání v oblasti filmu, také využít takové metody, je tam DG Connect, by tam mohlo tomu dodat. Je to na straně 80, kde vidíte doporučení, eh, která se tohoto tématu konkrétně týkají. Můžete si všimnout, že na, doporučujeme s, propojení s rámcem Rady Evropy pro vzdělávání pro demokracii, abychom zajistili svobodu projevu. Také eh, doporučujeme financování podporu občanských projektů eh, založených na umění a zároveň bojujících proti lživým zprávám a zároveň sdílení narrativ kulturou, což by mohlo opět utužovat sociální soudržnost a tam máme konkrétní doporučení na straně 80. Pan Frankovský. Děkuji. Já bych za EPP chtěl poděkovat za vaši analýzu. Četl jsem si doporučení, zvláště pokud jde o kulturu a kreativní sektor, tak mě to velice zajímalo a jakožto zpravodaj pro program Kreativní Evropa mám několik otázek. Eh, hovoříte o umělé inteligenci. Eh, je, vnímáte umělou inteligenci jako hrozbu, anebo naopak příležitost pro rozvoj tvůrčích odvětví? Eh, víme totiž, že tady velkou většinu tvoří malé a střední podniky. A druhá otázka, co byste doporučili Eh, pokud jde o financování kreativních sektorů, z různých sektorů, třeba ze sektoru Kreativní Evropa, Evropa 2020 nebo strukturální a investiční fondy. Děkuji. Thank you for, for your observation. Děkuji za vaše postřehy a za vaše otázky. Umělá inteligence já bych tady mohla říci obojí. Je to jak hrozba, tak příležitost. Proč hrozba? Eh, způsob, jakým se to používá, eh, například eh, by mohl znamenat ohrožení kulturní rozmanitosti, protože se setkáváme s tím, jak se doporučuje třeba stejný typ obsahu z určité délky a podobně. A to je zase opět více k dispozici těm, kteří mají přístup k tomu obsahu. A zároveň umělá inteligence může eh, eh, lépe třeba zjistit, kdo je publikem, kdo dané médium sleduje eh, a tím pádem je přesněji oslovit, cíleněji oslovit a může to být také třeba pomocná technologie pro práci s filmem, s památkami a podobně. Jsou i programy rekvalifikace, které pomáhají Eh, získat kompetence v této oblasti, spolupracovat s týmy, které mají různé průřezové kompetence v inovacích a podobně, tak aby eh, umělá inteligence byla více příležitostí než hrozbou. A uvědomme si, tak jak jste říkal, že v tomto oboru působí hlavně malá střední podniky a právě tady si myslím, že je eh, důležitá úloha Evropské unie, aby pomohla kreativním malým a středním podnikům podnikům, aby třeba také nabízely vzdělávací inovační programy. A co bychom mohli doporučit z hlediska financování? Máme samozřejmě program Creative Europe, máme Horizon Europe, který by mohl být zajímavý v druhém pilíři konkrétně, který zahrnuje tvůrčí odvětví. A také jsme si vědomi toho, že strukturální fondy mají zásadní význam napříč Evropou po, pro podporu tvůrčích odvětví a stále více evropských regionů právě tyto sektory do svých specializačních strategií zahrnuje. Také ve zprávě doporučujeme lepší propojení s programem COSME a samozřejmě Erasmus Plus já si myslím, že ve zprávě to není zpracováno příliš podrobně, ale zcela jistě k tomu programu o mobilitě je celá řada dalších studií, které se třeba věnují i rozvoji dovedností a podobně. My bychom to tam mohli spíše jenom propojit s výsledky dalších studií. A k financí akčním programům bych ráda ještě zmínila a zdůraznila úlohu eh, záručního mechanismu pro kreativní sektor, což je nová cesta, jak v tomto oboru financovat malé a střední podniky, které normálně nemají přístup k tradičním finančním nástrojům, včetně bankovních. A toto je nová iniciativa, eh, která začíná přinášet velmi zajímavé výsledky. A také proto by měla být v budoucnu dále podpořena, například Invest EU a podobně. Ano, a ještě je tam eh, další doporučení, poslední se zaměřuje právě na přípravné kroky, které by mohly podpořit mix mezi kulturním sektorem a sociální inovací v místních komunitách. Uh, thank you. Yeah, thank you. Děkuji za slovo. Ještě jednou byla to opravdu zajímavá zpráva. Ráda bych řekla toto. Vzhledem k tomu, že mám za sebou pětileté volební období, kdy jsem byla v tomto výboru velice aktivní, tak musím říct, že v tomto dokumentu se obráží práce tohoto výboru. Je tam například změna iniciativa Steam. O ní jsem během posledního pětiletého mandátu hovořil neustále. Takže si myslím, že ve vaší práci se obráží práce tohoto výboru, který se snaží přicházet s iniciativy, které prosazuje i ve spolupráci s komisí. Myslím si, že to je opravdu význačný dokument především pro nové kolegyně a kolegy, protože se mohou přesvědčit o tom, jaký máte vliv, s čím pracujete a e, Vidíme tady iniciativu eh, s tím, o eh, které se vůbec nic nevědělo a nemluvilo ze strany komise na počátku předchozího volebního období. Takže tady vidíme, jak se eh, ten obrázek skládá, obrázek jednotlivých aktérů, jednotlivých institucí. Je vidět, že tady opravdu je schopnost na straně institucí věci měnit. A myslím si, že tento dokument o tom nepochybně svědčí. Paní Pantin? Bantin. Podívejme, se na stránku 71. Zde hovoříme o tom, že eh, ti, kdo jsou na volné noze v rámci tvůrčího období, fungují jinak než eh, firmy. To si myslím je opravdu realistický obrázek této, tohoto odvětví především eh, ve Spojeném království. Je opravdu rozdíl mezi tím, jestli je člověk na volné noze nebo jestli funguje jako malá či větší firma. Myslíte si, že by bylo možné uh, umožnit také uh, zajistit to, aby se i ty malé uh, podniky mohly v tomto odvětví prosadit, protože ty malé podniky i lidé na volné noze, lidi na volné noze mají obavy o to, jestli dostanou dostatek zakázek. Já si myslím, že byste eh, eh, tady eh, mohli podpořit to, že by bylo vhodné, aby se v tomto odvětví prosazovaly především větší společnosti. Děkuji. V tomto odvětví jsme svědky toho, že tady je nedostatek těch středně velkých eh, společností a podniků. Podporuji to, co jste řekla. Ráda bych ještě doplnila, že opravdu záleží na tom, aby podniky, kde je třeba jenom jedna osoba samostatně výdělečně činná nebo kde je zaměstnáno velice málo zaměstnanců, aby spojili své síly, aby Eh, tedy i ti, kdo pracují izolovaně, měli přístup eh, ke službám, aby vytvářeli určité klastry, aby spojili své síly a zdroje v duchu spolupráce. Toto odvětví je velice inovativní, pokud jde o zavádění nových pracovních návyků. A naše doporučení by bylo toto. Pokud eh, se podíváme na to odvětví, tak vidíme, že tam jsou eh, malé podniky, které nerostou tak jako například technologické společnosti, tak by bylo dobré eh, podporovat eh, vlastně tvorbu těchto, těchto klastrů, podporovat to úsilí na straně malých podniků i na straně lidí na volné noze spojovat se. Pan Nínas. Děkuji pěkně za vaši prezentaci. Dovolte otázku pokud eh, porovnám tuto prezentaci se studií a podívám se na obsah, tak musím říct, že jsem nemohl nalézt eh, eh, v těchto scénářích, které tady uvádíte, kde jsou ty jednotlivé kategorie, tak tam nevidím úplné souvislost. Mě by totiž skutečně zajímalo například to, že ty méně eh, příznivé scénáře se vyvíjí tím a tím způsobem no a na základě čeho jste eh, se k tomu dobrali. Myslím si, že se mohu připojit k předchozímu řečníkovi a zeptat se, jestli jste udělali rešerši ve studiích, které by ukazovaly to, že pokud eh, je subjekt méně zámožný, tak má menší omezenou možnost rozvíjet se v tom tvůrčím odvětví. Pokusím se vysvětlit eh, tu první záležitost. Podíváme se na stránku 60, tak eh, zde nalezneme scénáře související s oblastí pracovního trhu, vůbec trhu a tak dále. A eh, tam jsou jak ty příznivé, tak nepříznivé scénáře, které jsou rozvedeny. A je tam také index pravděpodobnosti který obsahuje průměrné bodové hodnocení u těch jednotlivých scénářů a tedy jejich pravděpodobnost, pravděpodobnost toho, že k ním dojde. Pokud je o prezentaci, tak myslím si, že ty oblasti, které byly v některých případech menší a s menším zacílením, tak tomu bylo tak, že jsme chtěli, aby ta prezentace byla taková sevřená, abychom ji mohli přednést rychle počínaje stránkou 60, tak ty scénáře jsou tam rozvedeny detailněji a, podrob, a obsáhleji. Máte také souhrn schrnutí, kde, je, kde jsou schrnuty ty více a méně pravděpodobné scénáře podle jednotlivých kategorií. Takže vezmeme si příklad kulturní rozmanitosti, tak eh, tam se hovoří o svobodě projevu. Je to tedy trochu jinak formulované v té studii než v té prezentaci. V té prezentaci jsme se na to až tolik nezaměřili. Děkuji pěkně. Jsou prosím další dotazy. Já bych se pokusila stručně zodpovědět druhou část vaší otázky. Eh, pokud bude mít člověk méně prostředků, tak to neznamená, že je méně potentní v té tvůrčí oblasti. Já si myslím, že jsme na to nenarazili. Pokud jde o fragmentované odvětví, respektive pokud je to fragmentárnost a co, jak s ní naložit, tak zde je možnost eh, zavádět eh, nové pracovní přístupy. Ehm, pokud by člověk činný v tvůrčím odvětví eh, začal dělat něco, něco jiného, tak to neznamená, že je tedy více tvůrčí. Čeho jsme tady svědky, je to, že tvůrčí pracovníci v současné době a ještě ve větší míře v budoucnosti budou muset rozvíjet kromě svých tvůrčích dovedností i manažerské dovednosti, dovednosti podnikatele. A tento vývoj se takto uh, opravdu ubírá. Nicméně je to věc, kterou bude potřeba ještě více akcentovat tak, aby eh, ta tvůrčí činnost mohla být lépe zacílena Zdá se, že už nikdo nemá zájem položit dotaz, takže vám poděkuji za vaši prezentaci a požádala bych zástupce komise o eventuální komentář. Yes. Uh, thank you. No particular comment, just to say... Děkuji, nemám nic konkrétního. I my tuto zprávu považujeme za velice zajímavou Líbí se nám, že jste se soustředili na ten rámec, který eh, se týká eh, i té Evropské agendy 2018 pro kulturu. Zmínili jste také ten pracovní plán na oblast kultury 2018 až 2022, který se v současné době ve spolupráci s členskými státy realizuje. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaši prezentaci, za to, že jste mezi nás dnes dorazili a nyní přeruším naše zasedání na půl hodiny, poněvadž pan komisař Navráčič ehm, má možnost dorazit teprve v pět hodin, tak jak jsme původně plánovali, takže máme čas udělat si krátkou přestávku.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, for those who are already back, I know it's always difficult when we have an interruption, uh, a break in the, in, during the meeting to bring back the people to our. Myslím si, že bychom neměli nechat pana komisaře čekat dále, než je to nezbytně nutné. Pane Navračiči, pane komisaři, vítám vás v našem výboru. Na konci našeho působení eh, v roli komisaře je podle mě velmi důležité si vás vyslechnout, abyste nás informovala o tom, čeho jste dosáhli, jaké další kroky se připravují pro budoucnost, pro nové období komise a jsem moc ráda za to, že jste si našli pro nás čas. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejdříve bych chtěl poblahopřát vám ke zvolení eh, europoslanci v letošních volbách. Šlo velmi důležité obnovení evropského ducha a demokratického procesu. Dovolte mi trochu, abych začala trochu delším úvodním eh, projevem, než je tomu obvykle, jak říkala paní předsedající, tak eh, se blížíme ke konci mandátu ještě současné komise a je to dobrá příležitost pro to eh, schrnout věci, eh, říci si, čeho jsme dosáhli během toho pětiletého období. A omlouvám se, pokud bude tedy o něco déle hovořit, než je, obvyklé. Pro mě bylo ctí zodpovídat za vzdělávání, kulturu, mládež a sport a spolupracovat s vaším výborem. Dovolte mi, abych využil tuto okamžik pro to, abychom se podívali na to, čeho jsme dosáhli během posledních eh, pěti let. Ehm, jsem hrdý na to, že mohu říci, že naše společné úsilí se vyplatilo tím, že jsme investovali do mladých lidí, dovedností, aspirací a tak dále, tak to teď je prioritou Evropské politické agendy vzdělávání a mm, sport, mládež už teď mají své pevné místo v budování odolné konkurenceschopné Evropy a při utváření budoucnosti, kdy eh, všichni mají možnost maximálně využít svůj život, utváření společnosti, kdy eh, všichni mm, se o sebe starají a podporují se navzájem, eh, akceptujeme to, co nás od sebe navzájem odlišuje a také máme možnost eh, vyvin, rozvinout naši evropskou identitu. Náš evropský vzdělávací prostor toto vše v sobě nese. Do 2025 chceme vytvořit proces, kdy učení se v zahraničí bude přeshraničním standardem univerzity, univerzit zaměření se na excelenci. Evropský vzdělávací prostor naši spolupráci v této oblasti dostane na úplně jinou úroveň. Už se teď otvírají možnosti. Je to ani ne rok, nebo něco přes rok, kdy v roce 2017 jsme položili pevné základy pro toto. Po návrzích ze strany Evropské komise se členské státy zavázaly k vzájemnému eh, uznávání diplomů, k posílení klíčových dovedností, jako jsou digitální dovednosti, podnikatelské dovednosti a eh, podporovat naše sdílené hodnoty a evropskou dimenzi učení. Členské státy se také angažovaly v tom, aby se postarali o to, aby mladí lidé hovořili na určité úrovni dvěma jazyky při ukončení školní docházky. Je to komplexní přístup k vzdělávání. Je třeba se začít učit eh, už v raném věku a nikdy s tím nepřestat. A proto je tak důležité, abychom nejenom vybavili Evropany technickými dovednostmi, ale také, abychom jim eh, umožnili správné nastavení mysle a dali jim příslušné prostředky, tak aby se mohli ve svém životě přizpůsobovat tomu, co pře ně přichází a aby také vytvářely silné vazby s ostatními spoluobčany. Je to důležité zejména v době, kdy eh, naše společnost trpí eh, rozdělením. Eh, mnozí se přiklánějí ke strachu místo toho, aby hledali příležitosti. Spíše následují místo, aby vytvářeli. Ustupují místo, aby vztáhli ruku k druhým se přiblížili. A vzdělávání má velkou roli v budování naší společnosti, pro mě je to hodně důležité. Na začátku mého mandátu v březnu 2015 po eh, četných teroristických útocích eh, v Evropě jsem podepsal hm, pařížské prohlášení s ministry pro vzdělávání v EU, Zavázali jsme se podporovat občanství a sdílené hodnoty v EU a komise za tímto eh, účelem spustila síť eh, takových vzorů a také Erasmus+. Evropským eh, vzdělávacím prostorem děláme velký krok k tomu, abychom budovali komunity a už otvíráme nové příležitosti. Ani ne před dvěmi měsíci jsem oznámil 17 konsorcium, které bude představovat eh, první čtyři evropské univerzity. Jsem přesvědčen, že budou vzorem pro ostatní, když eh, rozvineme tento klíčový pilíř evropského prostoru vzdělávání. Evropské univerzity budou nabízet nové a lepší možnosti učení a vzdělávání se pro studenty ze všech možných prostředí, tak aby vyšší vzdělávání bylo konkurenceschopnější, přitažlivější a inkluzivnější. Zájem odvětví různých je obrovský. My brzy spustíme mm, testovací fázi. Ale oživení evropského vzdělávacího prostoru bude mm, vyžadovat silný program Erasmus+. 2017 oslavíme, oslavili jsme 30. 30. výročí. Program byl velmi populární, změnil eh, život milionům Evropanů. V novém ob- rozpočtovém období proto komise navrhla, aby Erasmus byl větší a dostupnější než kdykoliv v minulosti. Erasmus je ikonický program, ale přesto je možné ho ještě zlepšit. Souhlasím s vaší ambicí, aby byl ještě otevřenější a dostal se k lidem eh, z nejrůznějších eh, sociálních prostředí. Chceme umožnit lidem učit se v zahraničí, Eh, tím, že vytvoříme flexibilnější formány, formáty a také umožníme, aby se zúčastnily malé organizace. Například Discover EU je takovým slibným režimem. Tato iniciativa umožnila už něco přes 50 tisíc eh, vycestování eh, do jiné země. Pro mnohé to bylo poprvé je působivé vidět, eh, jak rychle eh, mladí lidé tvoří komunity, jak online, tak eh, tváří v tvář, zkoumají jinou kulturu, sdílené hodnoty. Pracujeme také na mm, Discover EU. Chceme, aby to, bylo, to objevování bylo nedílnou součástí budoucí podoby programu Erasmus. Myslíme si, že je zde reálný potenciál. Jde o neocenitelnou zkušenost pro mladé Evropany a je to východisko pro mnohem eh, větší cestu, začátek mnohem větší cesty, tak aby mohli být angažovanější ve své komunitě, nebo opět vycestovali přes jinou část Erasmu nebo nějaký jiný program EU. Vedle Discover EU máme další program, který nabízí eh, možnosti eh, poznat Evropu a přinést změnu Evropy, a to jsou Evropské sbory Solidarity. Je to velmi mm, mladý program, ale udělalo na mě velký dojem, jak mladí lidé chtějí pomáhat potřebným. 157 tisíc osob se už eh, přihlásilo do těchto sborů a více než 20 tisíc už eh, působilo v rámci těchto sborů. Posilují místní eh, komunity. Po roce 2020 bychom chtěli, aby toto bylo jako stabilní vstupní bránou pro solidaritu v Evropě a to včetně humanitární pomoci. Evropské sbory Solidarity eh, umožňují eh, mladým lidem spolu utvářet budoucnost eh, našeho kontinentu. Je to plně v souladu s novou EU strategií pro mládež, která vstoupila v platnost letošního roku. Jeden z hlavních cílů je rozšířit náš dialog s mladými lidmi a vynaložit mnohem větší úsilí na to, abychom byli v kontaktu se všemi, zejména s těmi, kteří nejsou členy nějakých mládežnických organizací nebo jsou izolováni, či se e, cítí ponecháni stranou. Chceme, e, aby jejich hlas mohl zaznít. Já jsem byl v kontaktu s více než 1,5 milionu osobami v období mého působení do roku 2019-2014 přes například Evropský vík mládeže, různé konzultace a tak dále. A šlo o velmi důležitou část mé práce. A vím, že i Evropský parlament je připraven vstoupit do dialogu s mladými lidmi. Jsem přesvědčen o tom, že tyto komunikační kontaktní aktivity jsou důvodem toho, že tolik mladých lidí se zúčastnilo letos v květnu mm, voleb do Evropského parlamentu. Dámy a pánové, nyní něco ke sportu. Podpora fyzické činnosti a zdravého životního stylu byla mojí prioritou. Nejde jenom o podporu sportu. V roce 2017 jsem mm, zahájil výzvu pro zdravý životní styl ještě s, s mým kolegou, který zodpovídá za zdraví a zemědělství. A chceme nový přístup, který eh, povede k opatření v celé řadě politik, zdraví, eh, potravinách, inovacích, výzkumu, sportu. Během eh, mého mandátu jsme spustili také Evropský týden sporu, sportu. A příští týden proběhne 50. konání, 50. 50. část v Finsku. Mladí lidé jsou díky tomu mnohem aktivnější v každodenním životě. Minulý týden přes 13 milionů osob se zúčastnilo asi 37 tisíci událostí v Evropě. Sport nejenom, že je pro nás zdravý a prospěšný, ale je také klíčový pro překonávání sociálních bariér a budování komunit. Od roku 2017 eh, ocenění eh, Buďme inkluzivní, to sportovní cena, a motivovala organizace a jednotlivce e, k podpoře sociální inkluze. Budoucí program Erasmus by měl také e, podpořit e, fyzickou činnost, mělo by tam být více finančních prostředků a sportovní činnosti, která vychází z spoda. Kultura je opět eh, jednou z priorit evropských, eh, evropské politické agendy. Eh, na samitu v listopadu 2017 ministři zdraví zdůraznili význam a ehm, slíbili větší podporu kulturnímu odvětví. V nové agendě na období 2019-2024 hlavy států slíbili, že budou investovat do kulturního dědictví, které jsou která jsou srdcem naší eh, evropské identity. Já jsem hrdý na to, že eh, já jsem se toho mohla zúčastnit a mám na tom podíl. 2020 eh, agenda pro kultura klade nový důraz na evropskou kulturní politiku. Touto agendou podporujeme kulturu přes různé důležité iniciativy, například jednotný digitální trh. Nová směrnice zlepší přístup ke kultuře se spravedlivějšími pravidly. Další příklad toho jak eh, podporujeme kulturu napříč různými politikami, je Evropský institut eh, inovací a technologií, který spojuje výzkum, vzdělávání a biznis. A za posledních deset let eh, se z toho stala největší evropská inovační síť. V součástí strategie pro následující finanční období je eh, spuštění eh, nové inovační komunity pro eh, kulturní odvětví v roce 2022. To by mělo být spuštěno. Jsem si jist tím, že toto přispěje ke tvorbě pracovních míst, hospodářskému růstu a sociálnímu rozvoji. A samozřejmě Máme zde kulturní dědictví 2018, více než 6,2 milionů osob ehm, se zúčastnilo obrovského množství eh, akcí přes v 37 zemích. Ta čísla jsou velmi působivá, ale nejde jenom o to. Evropský rok eh, zdůraznil eh, roli kulturního dědictví v sociálním rozvoji. Máme pestré dědictví a to by mělo být středobodem našich životů, mělo by nás spojovat. Měli bychom se díky tomu učit jeden o druhém a měli bychom vybudovat díky tomu lepší budoucnost. Evropské kulturní dědictví nám dává vítr do plachet a na ně musíme trvat. Více než 60 opatření, které komise navrhla na konci roku 2018, nám umožňuje eh, tak v následujících letech učinit. Dovolte mi ještě pár slov na závěr o eh, programu Kreativní Evropa, Máme tam více než 2,5 tisíce organizací z kulturního a tvůrčího odvětví. Celkově odhadujeme, že jsme byli v kontaktu s více než 77 miliony osob přes různé akce a činnosti, které souvisí s tvůrčí Evropou. Ta by měla být posílena v dalším rozpočtu EU tak aby to eh, pomohlo eh, našemu tvůrčímu období, abychom zůstali na světové špičce. Na závěr bych chtěl poděkovat tomuto výboru pro eh, nadšenou podporu evropských politik, které spadají do mého portfolia. Evropský rok kulturního dědictví. Výbor byl velmi rozhodný v tom eh, jednání tak, aby se mohl realizovat a eh, díky pilotnímu projektu Evropského parlamentu jsme byli schopni spustit tuto iniciativu tak rychle. Vaše víra v mladé lidi umožnila eh, vznik evropských sborů Solidarit uprostřed, v polovině finančního cyklu. Vaše cené zprávy, naše četné informační kontakty, to vše pomohlo mnohým našim iniciativám. Vy jste byli vždy naši nejvě- našimi největšími spojenci v různých eh, iniciativách. Pomohli jste nám implementovat eh, tyto programy a já vám děkuji za všechny vaše konstruktivní návrhy. Můj mandát se blíží ke konci, váš začíná. Mám plnou důvěru v to, že v následujících eh, týdnech budeme moci ještě jednat o další generaci nových programů. Já jsem si jist tím, že využijete eh, stávající tempo pro eh, kulturu, vzdělávání a zdraví a podpoříte eh, komisi v tom, aby tyto programy trvaly co nejdéle. Já u všech tří návrhů jsem plně připraven přispět a těším se na úspěšnou spolupráci. Předpokládám, že budete mít velmi úspěšnou spolupráci i s mým nástupcem. Thank you very much, Commissioner. Ich möchte jetzt... Děkuji, pane komisaři. A nyní máme prostor pro otázky členů výboru. Už máme seznam, začneme koordinátory. Začneme paní Šojdrovou, prosím. Já bych chtěla poděkovat panu komisaři eh, za jeho zhrnutí uplynulých pěti let. Vy jste sám eh, velmi dobře vyjmenoval to, co eh, vnímáte jako úspěšné. A já bych chtěla zdůraznit, že za těch pět let jsme zažili 30, 30 let výročí programu Erasmus a že jsme ho využili proto, aby jsme upozornili na to, že Erasmus je tím Eh, úspěšným programem a že se podařilo ho skutečně upevnit a vlastně ten návrh na zdvojnásobení rozpočtu je také tím že jsme jako výbor spolupracovali s vámi a že komise dokázala dát dvojnásobný rozpočet pro nové finanční období. tím náš výbor hodně eh, Eh, posílila v odvaze takže my navrhujeme trojnásobný rozpočet pro erasmus ale v každém případě navazujeme na vaši práci pane komisaři a myslím si že v tom je i význam že nikdo nezpochybnil eh, potřebu toho výrazného navýšení. kreativní evropa zase jeho upevnění kreativní evropa sehrála výraznou roli při eh, projektu který vy jste zmínil a to byl rok evropského Evropský rok kulturního dědictví. To byl výrazný počin, který ehm, potřeboval hodně úsilí a já myslím, že programy, které tady vznikaly, aktivity, které tady vznikaly, tak stále ještě mají svůj dopad. Já to mohu potvrdit na konkrétním programu mládeže škol, eh, které eh, se zapojily do Evropského roku kulturního dědictví a které přináší své plody takže za to díky. Eh, chci také poděkovat za pochopení pro eh, podporu podnikatelského vzdělávání protože to byla jedna z takových eh, témat které náš výbor podpořil. no sport a mládež které jste zmínil rozhodně byly mm, výraznou prioritou eh, pro vás komisi i náš výbor na které jsme se shodovali. no a na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci při novém programu european solidarity corps protože to bude nový program který vznikal za, eh, pod vaším vedením a chci poděkovat za to že za sebe tedy musím říct že jsem vnímala to že jste naslouchal to co říkal výbor naslouchal jste to co říkal říkal, ehm, co říkal Evropský parlament v těch zprávách. Takže za sebe já mm, myslím, že ta očekávání byla naplněna a že můžeme opravdu nastartovat to další období. A mohli připojit otázku, eh, pak bych spíš od vás chtěla slyšet, co vy z těch aktivit vnímáte pro těch dalších pět let jako něco, co, co vám zvlášť leží na srdci, co jste třeba nedokončil a myslíte si, že váš nástupce by měl ještě posílit, dotáhnout. Děkuji. for me, uh... Pan komisář, asi mm, co považuji za nejdůležitější, v čem by můj nástupník měl eh, pokračovat, je to dokončení evropského vzdělávacího prostoru. Jsme tak v polovině. Je to tak napůl vytvořené, máme už ty hlavní principy, eh, vidíme už takové hlavní cesty eh, do budoucna, ale Evropské univerzity se musí stát realitou. My jsme začali teď. Ehm, právě se mám účastnit jednoho z prvních seminářů, myslím reálných seminářů evropských univerzit. Ale těch 17 aliancí jsou stále jenom aliancemi. Potřebujeme, aby se z toho staly reálné univerzity. A musíme upevnit Eh, celoživotní vzdělávání, někdy se mu říká také průběžné nebo neustále, continuous learning. Musíme v tomto doplnit všechny prvky a dobrou první příležitostí pro to tak učinit bude 8. listopadu, kdy budeme mít mimořádnou radu vzdělávání, ministru vzdělávání. Oni potřebují také váš vhled, vaši podporu pro tento projekt. To je podle mě to, co je nejdůležitější, pokud bych měl vybrat jednu jedinou věc. Evropský vzdělávací prostor může být tím základem pro budoucnost Evropy. Evropský vzdělávací prostor je základem pro silnější spolupráci mezi členskými státy, generacemi, komunitami. Má dopad na kulturní politiky, politiky mládeže, a tak dále. Děkuji, paní Kamry Evert. Děkuji za slovo. Pane komisaři Navračiči, mm, děkuji za mm, to schrnutí. Zdůraznil jste a zvýraznil eh, to, že možná jsme se nevždy shodli, ale nakonec jsme věci společně realizovali a je dobré si to vždy sám znovu uvědomit. Eh, ale teď bych se chtěla podívat trochu do budoucnosti. Vy jste mluvil o evropském vzdělávacím prostoru. Je to projekt, který parlament i tento výběr eh, velmi vehementně podporuje. A eh, minulý rok jsme se dostali mm, do okamžiku, kdy mm, jsme trochu nabrali tempo a teď se obávám, že jsme zase trochu zpomalili, protože členské státy eh, se domnívají, že sice je třeba to realizovat, ale potom mají-li být členské státy konkrétní, tak potom eh, řeší vlastní kompetence a ty jsou více v pobřetí než ty společné cíle v popředí členských států. A co se týče naší budoucnosti, moc bych si přála, pokud ještě vy jste, nebo dokud budete ještě ve svém úřadu, ale také to platí pro vašeho nástupce nebo nástupkyni, abychom společně s parlamentem komisí, s parlamentem komisí se pokusili členské státy ještě trochu posunout ku předu aby opustil některé své strachy, tak abychom mohli skutečně pokročit s evropským vzdělávacím prostorem, aby se členské státy méně staraly e, o své vlastní pravomoci a více o to, jak dosáhnout společných cílů. A to by podle mě mělo být středobož, středobodem. Potom financování Erasmus. Ano, komise navrhla zdvojnásobení rozpočtu, to víme, ale mě by hodně potěšilo, kdybyste vy a ten, kdo přijde po vás, potom eh, nás eh, podpořili a pomohli nám opět přesvědčit členské státy, že to strojnásobení prostředků eh, nejenom potřebujeme, ale abychom ho také dostali. A potom ty tři černé skříňky návrhu Evropské univerzity, Discover EU a, a iniciativa Excelence. Zní to všechno krásně, ale víte, že parlament ve svém usnesení Eh, přišel s několika podmínkami, a takže tam ještě je jako kus práce z koncepčního hlediska. Očekávám, že komise se tomu bude ještě koncepčně věnovat, tak aby ty tři projekty byly trochu konkrétnější. K tomu je třeba samozřejmě vyhodnotit ty pilotní projekty, to chápu, ale jde o to, mm, abychom tak v Němčině říkáme eh, aby ta ryba byl, měla trochu více másla, abychom ji trochu dochutili, aby tam mělo to nějakou podstatu. Ale to je jenom taková moje osobní poznámka. Za minulých pět let jsme se určitě nevždy shodli, někdy ty diskuze byly hodně živé, vzrušivé, ale myslím, že vždycky jsme našli společnou cestu, která vedla ke konstruktivní spolupráci i když v době třeba, když jsem já předsedala výboru pro kulturu a proto bych vám chtěla vyjádřit poděkování. Asi jste teď ve výboru pro kulturu naposledy a já si myslím, že jste velmi dobře spolupracoval a no, byť se měli se rozdíly, tak vždy jsme našli řešení a vám za to ještě jednou děkuji. Pane komisaři, děkuji a já jsem si užíval i naše střety, nejenom spolupráci. A ano, myslím si, že jsme měli poměrně bouřlivý začátek, ale naše spolupráce eh, s výborem se vyvinula výborně. Platí to pro všechny členy tohoto výboru. Jsem opravdu pišný na náš eh, trvalý dialog a spolupráci. Co se týče evropského vzdělávacího prostoru, máte naprosto legitimní obavy. Otázka například vzájemného uznávání eh, školních diplomů nebo dokumentů. Známe, jaká je historie. A i v Erasmu eh, to uznávání různých kreditů na univerzitách je někdy velmi obtížné. Ale jsem přesvědčen o tom, že všechny tyto problémy můžeme krok za krokem překonat. Evropské univerzity, ten, to schéma evropských univerzit může být takovým eh, velkým motivátorem nebo motorem eh, vzdělávacím prostoru. A pokud půjde o eh, ty vzájemné přínosy spolupráce, doufujeme, že členské státy budou schopny překonat veškeré obtíže nebo tu ostražitost, kterou mají, nebo podezření. Ale myslím si, že ze strany průmyslu, eh, obchodu je zde poměrně rostoucí tlak eh, na to, aby se tak stalo, protože eh, evropský vzdělávací systém je hodně fragmentován. Je to asi 50 systémů, jenom 16 z nich funguje ve Španělsku, v Německu, potom jsou ve Španělsku, tam hm, politika vzdělávání spadá do regionálních kompetencí což znamená, že musíme najít nějaké dobré řešení. Jak to koordinovat nebo celé uspořádat, nebo jak k tomu přistoupit, eh, mám na mysli těm různým systémům. Pracujeme s tím, co máme. Trialog a finanční řešení nám mohou pomoci, pokud jde o to, jaká bude budoucnost, ale pracujeme na tomto programu a doufám, že eh, vám bude moci brzy předložit. Ale mně i mým kolegům je velmi, nebo zcela jasné, že ten větší rozpočet využijeme na to, aby programy jako je Erasmus, Evropské sbory Solidarity, Ehm, program Kreativní Evropy, tak aby to bylo sociálně inkluzivnější, sociálně citlivější, abychom dali eh, šanci více lidem, nebo větší šance lidem se zúčastnit těchto projektů. A doufám, že můj nástupce nebo nástupkyně v tom budou pokračovat. A že ten začátek nebude až tak bořlivý, ale naopak bude pokračovat v té úspěšné spolupráci. S Madame Farah. Děkuji dále, paní Farah. Děkuji vám, pane komisaři, za tuto e, bilanci, která je skutečně velmi přesná, velmi odpovídající, důležitá také pro nové poslance. Chci se vás zeptat konkrétně na rozměr kultury, protože to je také faktor soudržnosti. naší Evropské unie. Říkám to na úvod, zvláště v této složité době Eh, kdy se blíží Brexit. Dovolím si jeden příklad, který vnímám jako důležitý mezi různými cenami, které jsou udělovány v souvislosti s EU, například Prilux ve filmu, a tak eh, které eh, tyto ceny tedy hodnotí umělecká díla vysoké kvality, tam by mě zajímalo, zda je možné zlepšit povědomí o těchto cenách, tak aby eh, se Evropané více dověděli o kvalitních dílech, která by stála za to dále šířit. A ještě mám jednu otázku, která se týká rozměru ochrany kulturního dědictví, protože víme, že jsme slavili Evropský rok kulturního dědictví a je pro nás velice důležité, abychom si uvědomili s hrdostí svoji e, společnou historii a uvědomili si také, kde chybí podpora. E, ráda bych věděla, jaké jsou vaše ambice v této oblasti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pokud se týká rostoucí účasti a rostoucího významu společných mediálních projektů na evropské úrovni, právě navýšení rozpočtu kreativní Evropy může výrazně pomoci, protože většina toho navýšení půjde na mediální část kreativní Evropy. Právě tato část kulturních aktivit tedy eh, bude lépe financována v nadcházejících sedmi letech a díky tomu bude eh, lepší podpora eh, pro evropské filmy, evropské tvůrce, spolupráci a podobně. To bude tedy populárnější na evropské úrovni. Pokud jde o ochranu dědictví, slogan Evropského roku, roku kulturního dědictví bylo, když se minulost setkává s budoucností. A to je symbolem významu kulturního dědictví a my si uvědomujeme, že Eh, dědictví není jenom součástí minulosti, ale také nás vede k budoucnosti. Všechny úspěšné eh, oblasti tvůrčích odvětví právě využívají a staví na eh, kulturním dědictví. A právě také pro komunity může být kulturní dědictví důležitou rezervou pro místní komunity. Pomáhá jim přežít těžké období, otvírá eh, své dveře novým lidem eh, do nových částí Evropy. A to, o co jsme loni i letos usilovali, usilujeme, je zmapovat ty příležitosti, které přispívají ehm, k posílení evropské identity eh, směrem od spoda, tedy eh, právě touto cestou od základu eh, se můžeme vydat, protože umělé vnucování identity zhora není použitelné, neuplatní se, nechytne se. A pokud se nám podaří vytvořit přístup, který bude začínat od spoda, bude lokální, stejně jako Erasmus, eh, který eh, vychází z osobních sítí, personálních osobních zkušeností, zaměřuje se na mladé lidi, tak obdobně eh, evropská identita podporovaná Evropským rokem se zaměřuje na lokální komunity, meziosobní vztahy a na oživení prvku kulturního dědictví. Právě to je cesta dopředu, podle našeho názoru. Děkuji. Eh, Děkuji pěkně. Nyní paní von Bade. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Ehm, pane Navračiči, eh, za to, že jste přišel, velice ráda vás tady vidím. Chci vám poblahopřál k uzavření velmi intenzivního období vaší profesní dráhy. Eh, také eh, to bylo velkým privilegiem právě v době, kdy jste první eh, kroky ve své funkci těla. Proto jsem s velkým zájmem sledovala váš odborný osobní rozvoj. Moje otázka otázky byly z části již položeny mými kolegy. Já jsem se chtěla zeptat právě na orientaci na budoucnost. A eh, v lednu 2018 eh, evropští ministři kultury přijali Davoskou deklaraci, eh, která zdůrazňovala kvalitní politiku kultury v Evropě, vnímáte také eh, eh, partnery tohoto procesu, vnímáte, že tento to program je hodnotný také pro práci Evropské unie? A moje druhá otázka se týká eh, toho poněkud Eh, těžkého začátku. Vzpomenete si, že některé z obtíží, s nimi jsme se setkávali v roce 2015, byl přístup k finančním fondům a stanovení limitu pro kulturní infrastrukturu. Ono trvalo několik let, než se podařilo nalézt kompromis a flexibilní regulaci, eh, například ve eh, finanční podpoře infrastruktury, která nebyla příznivá pro kulturní potřeby. Proto se chci zeptat, jaká je, eh, jaké je vaše dědictví tady Eh, větší výzkum, protože víme, že jsou důkazy o tom, že investice do infrastruktury mohou být zdrojem hospodářských výnosů a mít pozitivní vliv na sociální rozvoj a tak dále. Děkuji mnohokrát. Děkuji i vám blahopřeji ke zvolení. Ano, začínali jsme spolu. Vy jste tehdy byla ministriní lotyšského předsednictví, když jsem začínal ve svém úřadě komisaře. A já si pamatuji vaše dobré iniciativy, například lotyšskou iniciativu eh, týdne eh, tvůrčích odvětví což je velice pozitivní iniciativa a možná v budoucnosti to můžu přenechat svému nástupci jako jeden z nedokončených úkolů, eh, že můžeme vytvořit Evropský týden tvůrčích odvětví, že by to stálo za to. Evropský parlament by to mohl iniciovat, stejně jako máme Evropský týden sportu a podobně. To by bylo velmi užitečné. Davoská deklarace, tu jsem podporoval z celého srdce. Byla tam možná nějaké eh, překrývání se programu. Já jsem se nemohl Davoského zasedání zúčastnit v roce 2018. Teoreticky tam může vzniknout problém, že davoská deklarace eh, zahrnuje více zemí, než jsou země Erasmus. To znamená, že naše externí iniciativy jsou v tomto směru omezené. Nicméně zmíněnou iniciativu plně podporujeme a podporujeme také členské státy, Evropský parlament, jakožto instituce, Eh, může, mohou tyto věci podpořit, protože zdůrazňovat in, význam kultury a postavení kultury eh, vysoko na příčce rozhodování a utváření politik, to je něco, co vnímáme velmi pozitivně. A celá jistě to podpoříme i v budoucnu. Co se týká stropu investic do eh, kultury z fondu EU, já jsem nejprve Eh, se snažil přesvědčil kolegyni Korinu Kretu, která odpovídala za místní rozvoj, regionální rozvoj, ale nebylo to dost. Já jsem se obrátil na vás a společně jsme psali dopisy, připravili lobistickou skupinu eh, a také eh, Evropský parlament se snažil vyvíjet tlak. Já mohu říci asi tolik, že během rozpravy v kolegiu eh, jsme kladli velký důraz na zvládání konvergencí, eh, na to, abychom využili všechny příležitosti eh, pro řešení složitých problémů abychom řešili kulturní aspekty ehm, a podobně. Ehm, aby, a doufám, že v budoucnu eh, převládne eh, integrovanější eh, přístup ehm, a že se problém v tomto směru tedy už nevyskytne. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Andersonová z kruhu koordinátorů. Děkuji, pane komisaři, za představení vašich postojů. Já se připojuji k tomu, co říkali kolegové ohledně eh, vašich úspěchů, ačkoliv eh, jsem tady nová a nevím přesně eh, o obsahu vaší práce. Digitalizace společnosti nabírá na tempu. Dneska jsme na našem výboru slyšeli o tom, že tady je Eh, se sociálními médii spojen eh, nadměrný konzum, což vede eh, u mladých lidí a dětí k různým onemocněním. Kromě toho, jak jste správně zdůraznil, je zapotřebí, aby se děti pohybovaly, aby sportovaly. Je to důležité pro jejich zdraví. Pokud se někdo nevěnuje sportu, tak samozřejmě pak může trpět nejrůznějšími neduhy. Pokud jde o další masový fenomén, jsou to takzvané elektro, elektronicky prováděné sporty, což samozřejmě vede také k tomu, že mladí lidé a děti eh, slouží pouze k tomu, aby ehm, nechali ten průmysl počítačových her vydělávat. Já bych se ráda zeptala, jaké možnosti zde komise vidí pro to, aby tento negativní vývoj, ty různé aspekty vývoje, které podmiňují jeden druhý a navzájem spolu souvisejí, jak jim zamezovat a jak eh, přijít s nějakými impulzy, na základě kterých by se děti opět eh, učili eh, tím správným způsobem a jak bych se tedy díky eh, tomuto přístupu mohl pro ně vytvořit lepší svět. Předem děkuji. Again, I, I would go on a, on a comprehensive... Já bych eh, k tomu přistoupil komplexně. Eh, já nejsem zas až takovým nadšencem e-sportu, protože to už je jenom elektronika, ne sport. A Právě proto jsme eh, zahájili velice eh, komplexní eh, aktivitu, která je svým způsobem unikátní, kdy několik komisařů eh, pracuje pro to, aby splnili několik cílů, třeba cíle startu nebo zdravého životního stylu. Nejde jenom o eh, hodiny tělesné výchovy, ale je to víc. Není to ani jenom zdraví, není to ani jenom kvalita potravin. Ale eh, všechny tyto věci společně plus vzdělávání a budoucí výzvy budou ještě složitější, když například hovoříme o stárnoucí společnosti. Tak eh, či vzdělávacích problémech, marginalizaci, eh, sociálním vyloučení. Musíme využít všechny možnosti, které máme pro dosažení dobrého výsledku, protože politika sama o sobě mnoho nedosáhne. Pokud mluvíme o vzdělávání, například to samo o sobě je velmi komplexní. A bez aspektů kultury, sportu či bez toho, aniž bychom zvážili aspekt mládeže, tak to mnoho nedokáže. A e, samozřejmě musíme udělat více. I v mém portfoliu je důležité, aby toto bylo soudržnější, kdy všechny prvky v tom mém portfoliu mohou být ve vzájemném propojení, vzájemné interakci, to je důležité. A samozřejmě digitalizace je obrovskou výzvou, stejně jako e-sport. A to právě může být e, tím lákadlem pro mladé lidi, aby se podívali i na zcela jiný aspekt každodenního života. Nyní jsme ukončili to kolečko dotazů ze strany koordinátorů a nyní Eh, bych dala prostor ostatním. Vždycky pojmeme v dvě otázky na jednou. Prosím, omezte se na dvě minuty. Nejprve pan L a potom pan Manting. Pane komisaři, dovolte ještě doplňující otázku k Evropské unii a jejímu prostoru vzdělávání. Je tady silný mandát ze strany členských států, pokud je o evropský vzdělávací prostor a to vzniklo před 15 lety. A teď musíme konstatovat o 15 let později, že pokud jde o evropský prostor výzkumu, jsme příliš nepokročili. Analýza ukázala, že největší problém spočíval v řízení a správě. Neexistovaly totiž žádné struktury tohoto řízení. Hovořilo se o koordinaci, o dalších věcech, ale pokud eh, po 15 letech eh, tento projekt eh, zklamal, tak opravdu tam byl nějaký závažný problém. Paní Banting? Děkuji mnohokrát za to, že jste přišel a informoval nás o své práci za minulý mandát. Zvláště mě potěšilo, že jste se zaměřoval na mladé lidi a to, že jste se s mnoha z nich, s mladými setkával. Proto bych vám ráda nabídla pozvání, kdy v říjnu přivedu delegaci mladých lidí do parlamentu. Většina z nich jsou uční a já bych byla ráda, kdybyste se s nimi mohl setkat a nabídl jim inspiraci a podporu i bez ohledu na Brexit. E, my sami doufáme, že budeme moci s vámi e, tak jako tak spolupracovat. A tady e, na tomto místě bych byla ráda, kdybyste nám řekl, jak byste chtěl dále inspirovat a podporovat mladé lidi. Děkuji. To jsou dvě těžké otázky. Tedy eh, model řízení evropských univerzit, eh, to je velice složité téma. Eh, během legislativního období, když jsme pracovali na budoucích projektech, tak jsme navázali kontakt s členskými státy. A Viděli jsme dvě velmi citlivé otázky. Jedna se týkala excelence a druhá geografické rovnováhy. A když hovoříme o řízení, tak právě tyto dva pilíře pro nás eh, mohou být zjevné, ale bereme taky v úvahu, že hovoříme o institucích vyššího vzdělávání, které mají svou autonomii, musí být autonomní. A já bych to raději eh, zmínil eh, nikoli jako řízení, ale jako systém vlivu. Jak eh, po, popostrčit univerzity ke spolupráci? Můžeme formou peněz, financování může být velice důležité. Máme dnes více financí v programu Erasmu, který se ať už zdvojnásobí nebo dokonce možná strojnásobí. V každém případě tam bude více prostředků pro univerzity. A pak je tam další atraktivní bod. A to je instinkt, bych to nazval, instinkt univerzit, které cítí, že eh, funguje globální hospodářská soutěž. Máme velmi dobré evropské univerzity. Bohužel, když eh, se podíváme na hodnocení excelence evropských univerzit vidíme, že evropské univerzity nejsou zcela vynikající. Například Mnichovská technologická univerzita je velmi dobrá, nicméně další univerzity, které jsou vynikající, jsou buď britské nebo švýcarské, které jsou vynikající. A e, kontinentální univerzity v Evropě e, také cítí potřebu e, spolupráce jako zcela nezbytnou protože eh, první kolo mělo obrovský úspěch. Teď máme 17 aliancí a ty právě začaly fungovat. My jsme vydali druhé kolo, jsme zveřejnili, ale budeme samozřejmě sledovat, jak se to vyvíjí, včetně problémů, které mohou vzniknout tak abychom do dalšího kola výzvy mohli eh, doopravit, upravit eh, tento systém. V každém případě je vždycky těžké univerzity orientovat, eh, pokud chceme respektovat zásadu autonomie. Do této chvíle však to byly velmi dobří partneři hodně spolupracovat. Já si myslím, že to by byl dobrý nápad také pro oblast výzkumu, protože většina univerzit zdůrazňuje význam výzkumu. A je to také logický aspekt spolupráce, protože výzkum je vždycky nákladnější než samotná výuka a proto by možná touto cestou se mohla ubírat spolupráce eh, mezi Eh, vzděláváním, což může být možná první nejúspěšnější oblastí právě této spolupráce a mm, Politika mládeže, co mohu říci na podporu mladých, povzbuzení mladých. Moje skuteč, zkušenost říká, že eh, mladí povzbuzovat nepotřebují. Oni jsou optimističtí, dělají, co chtějí, ale ne vždycky se jim dostane toho, co chtějí. Problém v Evropě je stárnutí společnosti. Evropská společnost je společnost stárnoucí, demografické problémy jsou zásadní. A všechno to může eh, způsobit nerovnováhu do budoucna. Moje řešení hm, za těch pět posledních let bylo eh, ve vzdělávání v širším slova smyslu. Eh, pokud vezmeme například osobní rozvoj, pokud vezmeme kariérní, profesní rozvoj, právě i tam je vzdělávání nejlepším řešením pro celé společnosti. Čím soudržnější společnost je, tím úspěšnější bude v budoucnosti. A doufám, že právě vzdělávání může výrazně přispět právě do této úrovně soudržnosti. A právě proto je důležitý otevřený a flexibilní vzdělávací systém, nejenom pro mladé samotné, ale pro celou společnost. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní Bočko a paní Nos položí dvě nadcházející otázky. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Budu hovořit maďarsky. je to řeč společná mě a panu komisaři. Takže nejprve bych eh, ráda poděkovala za těch pět společně strávených eh, let. Já jsem tehdy začala působit eh, v Evropském parlamentu a jak se to všechno rozvíjelo, bylo velice přívětivé. Měli jsme komisaře z Maďarska, který se věnoval tomuto významnému portfoliu. Podle mne jsme dosáhli skvělých výsledků. Posílili jsme řadu programů, které sice již probíhaly dříve, ale teprve v tom posledním volebním období bylo možné je posílit. A já jsem byla velice ráda, že jsem se mohla těchto procesů účastnit. Byla jsem, měla jsem tu možnost podílet se na posilování spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání. Jsem velice ráda, že se pan komisař věnoval i obtížným tématům, jako například modernizaci systému vzdělávání, stejně jako vzájemnému uznávání vysokoškolských diplomů, anebo například otázce jazyků menšin v regionech, což bylo důležité například pro jazykovou menšinu na Ukrajině. Podařilo se nám podpořit eh, výuku těch minoritních jazyků. Mhm. Myslím si, že to byl důležitý krok eh, ve prospěch eh, menšin v Evropě. Děkuji ještě jednou za vynikající spolupráci s panem komisařem a budu se těšit na spolupráci s jeho následovníkem či následovnicí. Pan Nínár, Nínas, děkuji pane komisaři za to, že jste mi za nás dorazil. Řada z nás vás zná již pět let. A co mohu říct, je pouze slova chvály. Jenom jedna věc mi není jasná. Vy hovoříte o podpoře mladých lidí a na druhé straně říkáte, že e-sport, elektronický sport, není sportem. Já si ale myslím, že to je velice významná součást kultury mladých lidí. Pokud se domníváte, že se tady nejedná o sport, podívejte se na Formuli 1. Jak se tam lidé věnují tělesné aktivitě v rámci tohoto sportu? To tež platí o šachu. Já o tom hovořím proto, poněvadž pro evropský průmysl a stejně pro evropský sport jako takový, je velice důležité uvědomit se, že tady tento elektronický sport existuje a že tady zůstane. Je tady spousta podniků, které nabízejí tyto počítačové hry a jsou to skvělé firmy, například v Německu či Polsku, Jedním z projektů je eh, CD Projekt Red. My tyto vývojáře musíme podporovat, ale musíme nabídnout podporu i dalším vývojářům menšího rozsahu, tak aby eh, mohli rozvíjet svoji činnost. Nesmíme je omezovat. Tento elektronický sport může být eh, přechodovým ústkem k opravdovému sportu. Hovoří se o tom, že Eh, tento elektronický sport si nezasluje pozornost, ale není tomu tak. Elektronický sport eh, se rozrůstá a myslím si, že svým rozsahem zastěňuje jakýkoliv olympijský sport. Musíme eh, zakomponovat elektronický sport do našeho uvažování. A já bych vás požádal, abyste během posledních týdnů, které vám zbývají ve vaší funkci, využil vaše kompetence, abyste toto podpořil. Je to totiž eh, významné pro generaci, která s tímto elektronickým sportem vyrůstala a vyrůstá. Já se dívám kolem sebe a vidím takové zasmušelé obličeje. Eh, zdá se, že tomu kolegové příliš nevěří, ale opravdu e-sport je významnou a zajímavou věcí. Já bych ještě ráda dala možnost panu komisaři zodpovědět otázky. Vy jste Eh, myslím, eh, úplně eh, nepochopil, o co tady šlo. Jde o to, že děti a mladí lidé, kteří sedí celý den před Prazovskou a nepohybují se, tak se tím škodí. A pokud jde o ten, to připodobnění k šachům a formuli, tak to nebylo úplně případné. Já si myslím, že pokud byste se eh, posadili do eh, monopostu Formule 1, tak byste pochopili, že tam opravdu člověk eh, fyzickou aktivitu vykonává. Já bych se rád omluvil, každopádně bych rád ehm, doplnil, že samozřejmě i u toho e-sportu je zapotřebí se koncentrovat. Ano, to je pravda, ale Ehm, pokud jde o e-sport, tak eh, tam si myslím, že tam eh, o tu fyzickou aktivitu nejde. Je potřeba rozlišovat mezi, těmi nejrůzný, mezi těmito různými sporty. V podstatě souhlasím tady s mladým kolegou. Na druhé straně mojí odpovědností je oblast sportu a ne konkurenci mezi podnikateli. Pokud jde o sport, tak mě napadají tři zásadní věci. Za prvé je to tělesná aktivita, za druhé sociální začlenování a za třetí um, ty aktivity uh, tam, kde děti eh, žijí a chodí do školy. Samozřejmě se může stát, že e-sport se stane úspěšnou součástí hospodářství, Ovšem, eh, já eh, nevydávám ani jeden eurocent na podniky Formule 1 a veškeré aktivity eh, na té základní úrovni považuji za velice dobré a já ten e-sport některak nepodporuji. Samozřejmě může mu patřit budoucnost, ovšem z hlediska mého portfolia bych se raději soustředil na ty typy druhy sportu, kde se opravdu vyvíjí tělesná aktivita, dejme tomu na ta tradiční sportovní odvětví, a ne na sport, který lze provozovat ze židle. Další věc, kterou jste zmínil, jsou šachové turnaje. My chceme z evropské úrovně podporovat ty aktivity na základní úrovni, které se potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Eh, chceme nabídnout eh, občanům, aby se mohli pohybovat a aby se to užívali. Nyní pan Frankovský a potom Julie Vordová. Hovoříme-li o sportu, pokračujeme v tom. Moje otázka zní, jaké jsou plány a priority Evropské komise, pokud jde o sportovní týden, který se uskuteční za dva týdny. A za druhé, jaké jsou šance, že bude ratifikovaná úmluva Rady Evropy týkající se ovlivňování fotbalových zápasů. ratifikovaly to především státy mimo Evropskou unii, um, což není dobrý signál, mimo jiné, protože eh, tento proces eh, zablokovala Malta. Pár slov ke sportu, ještě než můj kolega odejde. Ještě tady je? Já si myslím, že všichni se musíme otevřít eh, rozšíření definice kultury jakožto ti, kdo mají na starosti koncepování eh, kultury. Eh, street art je podle mě vynikající forma umění a já jsem uspořádala konferenci, která se uspořádala, myslím, že v tomto sále. A na té konferenci se ukázalo, že to je opravdu zajímavá oblast. Mladí lidé tu kulturu spoluvytvářejí a myslím si, že není možné um, k ním přistupovat na základě našich eh, dosávadních eh, eh, definic kultury. Další věc, parkour nebo grafity, někdo to nepovažuje za umění. Myslím, že bychom se měli otevřít možnostem to, tyto formy umění nově definovat. Dochází tady k prolínání těchto různých věcí. Mladí lidé um, si vezmou něco, co už tady tradičně funguje, ale dají tomu eh, nový, eh, novou podobu, nový obsah. Já jsem se účastnila eh, speciální olympiády v Londýně. Mám ráda plavání, trochu jezdím na kole a myslím si, že speciální olympiáda mi má za co poděkovat, protože tam bylo možné provádět tu činnost třeba v, na vozíčku, ale hlavně šlo o to účastnit se, nešlo o to vyhrát. Byla tam dána možnost eh, i nerozněšným lidem zúčastnit se. Ráda bych eh, eh, smekla před vašimi pracovníky, vy možná odejdete, ale vaši lidé tam zůstanou. Budeme muset fungovat tak, že se budeme navzájem, eh, že se budeme navzájem schopni vyslovit kritiku, ale bude to přínosné. Ráda bych eh, prostřednictvím vaším poděkovala eh, pracovníkům komise, protože vždycky s námi spolupracovali. Já jsem se vašich pracovníků ptala na věci týkající se kultury a nehovořilo se tam o svobodě médií a tisku. Já vím, že um, s vašimi lidmi se dá dobře spolupracovat. Další věc, které si cením, je vaše osobní podpora uh, zprávy, která se týkala Eh, rozmanitosti a základních hodnot. Hovořili jsme obsále o mezikulturním dialogu, o tom, zda je možné jej pěstovat a zda k tomu vůbec v rámci jednotlivých společenství může dojít. Takže za to si velice cením. Dovolte ještě dvě věci, které myslím, že by měly pokračovat a na které bychom měli být hrdí. Je to strategie kulturní diplomacie. Myslím si, že výbor AFET a výbor KULT eh, na tomto budou pracovat společně. Kultura je prostředek prevence konfliktů a budování eh, možností, rozvíjení možností. Pak je tady otázka eh, uprchlíků. Myslím si, že jste dali k dispozici určité prostředky z fondu právě na podporu začlenování uprchlíků. Za to děkuji. Mám tady ještě jednu otázku a ráda bych dala panu komisaři prostor k odpovědi, proto bych vás opětovně požádala, abyste se drželi toho dvouminutového limitu. Vím, že to je mnohdy obtížné. Pan Georgulis jako první, prosím.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 Yeah, well, thank you. Děkuji za slovo. Zejména u této konference v Japonsku nemám žádné konkrétní informace, ale eh, nelegální obchodování eh, s částmi kulturního dědictví a černý trh eh, s těmito zboží a jeho likvidace je na programu Evropské komise. Chtěli bychom vytvořit právní nástroj, který bude koordinovat eh, snahu členských států eh, zabránit nelegálním obchodování s prvky uměleckých děl. Taková je současnost. Nicméně v minulosti tak to, je spíše, tak to by spíše byla otázka bilaterálních dohod nebo jednání. Vím, že například v Německu probíhá diskuze a také v Německu, ve Francii, v rámci které se řeší, jak vrátit některé z předmětů z muzeí do eh, jejich zemích původu. Je to eh, stále se rozšiřující diskuze v Evropě Nicméně Evropská komise do tohoto tématu doposud nijak nezasahovala. Ani proto nevidím žádný právní základ. Ale možná, že v budoucnosti, pokud se to dostane na evropskou úroveň, tak eh, v tom může se hrát svou roli také Evropská komise. Otázka umělců a uprchlíků, ta iniciativa, a sociální aspekty, tak v této věci jsem vždy zdůrazňoval, že kultura není pouze odpočinkovou činností, ale je to obrovský eh, mocný motor sociální inkluze a soudržnosti. A proto si myslím, že musíme s touto politikou pokračovat, tak aby eh, tvůrčí Evropa hrála roli v sociální integraci a inkluzi, stejně jako to dělal Erasmus a jako Evropské sbory Solidarity. Jde vlastně o portfolio zaměřené na budoucnost. Eh, práce, kterou odvedeme teď v rámci tohoto portfolia a v rámci těchto politik, eh, přinesou výsledky a své ovoce v budoucnosti. A proto si myslím, že bychom měli eh, výrazně zohledňovat sociální aspekty při utváření našich politik. Paní předsedající, Vidím, že ještě jeden doplňující dotaz a pana Georgolise. Možná, že jste něco ztratilo v překladu. Já jsem neměl na mysli, nebo neptal jsem se na to, co se děje z muzeí právě teď. Mám vařit řecky? Mám pocit, že je znovu zapotřebí eh, ustanovit definici v eh, systém muzeí, ale změnit definice a to je to, o čem jsem hovořil. Ta eh, mezinárodní konference, která teď probíhá v Japonsku, 25. bude řešit významy, definice toho, co vlastně muzeum ve skutečnosti je. A já jsem se ptala na to, zda se na to komise nějak dívá, zda k tomu zaujala nějaký postoj, předpokládám, že ano. A také zda nějak do této diskuze přispějete. Například existují muzea, která vystavují nějaké předměty z minulosti, což je prostě věc, kterou muzea dělají. Návštěvník přijde do muzea, tam si prohlédne díla a může díky tomu pochopit historii a tak dále. Ale potom existují takzvaná otevřená muzea, ve kterých návštěvník může vlastně prožít eh, něco z dané historické doby a stát se součástí té zkušenosti. Součástí expozice. To znamená, myslím si, že je zapotřebí, aby došlo ke změně definice. Zajímalo by mě, zda se komise do tohoto nějak zapojí. Aby až návštěvníci se v budoucnosti dostanou do muzea, tak by nebyly pouze návštěvníky, ale byly by součástí té expozice dané výstavy. Děkuji. Upřímně řečeno se nejsem jistá s tím, zda takovýto zákrok ze strany komise by profesionály v tomto, profesionály v tomto obalu, oboru uvítali. Máme s tím spíše špatnou zkušenost. Definice muzeí a podobu budoucí koncepce muzeí bych ponechala na profesionálech z tohoto oboru. Já nejsem specialistem, specialistou na eh, tuto oblast, na kulturu. To není věc, za kterou odpovídá eh, komisař pro kulturu. Eh, tato věc patří odborníkům na dané téma. Paní předsedající, děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo další. Proto bych chtěla ještě jednou srdečně poděkovat panu komisaři za pět let, kdy nás provázel v naší práci ve výboru pro kulturu. Děkuji za to, že jste nám poskytovali podporu také našim myšlenkám, které jsme vám předkládali. A Děkujeme komisi také za to, že vy sami jste přicházeli s novými myšlenkami a dnes podle mě jasně z diskuze vyplnulo, že před námi je ještě spousta úkolů, která tady nejsou dokončeny, je třeba na ní dále pracovat. A myslím si, že mohu hovořit za celý výbor, že jak v oblasti vzdělávání, tak kultury a určitě sportu eh, budeme dále trvat na tom, abychom měli adekvátní finanční podporu a také, aby došlo k modernizaci evropských politik v těchto oblastech. I když, eh, když si třeba vybavím nějakou sportovní diskuzi, tak eh, můžeme eh, věci vnímat jinak. Například chápu, že budeme, že bože je potřeba podporovat ty elektronické nebo e-sports, ale nemyslím si, že by šlo o fyzickou činnost. A jak jsem řekla, myslím si, že jsme v minulosti měli vždy velmi dobrou konstruktivní spolupráci. A pokud už se neuvidíme ve výboru, tak vám přeji všechno nejlepší a ještě jednou srdečně děkuji za skvělou spolupráci v minulých letech. habe nur noch eine... Ještě stručné sdělení. Zítra eh, prosím o včasný příchod, začínáme v 9. Zítra proběhne zasedání koordinátorů. Přijďte prosím pro to připravení. A přeji příjemný večer, pokud už nemáte žádné pracovní povinnosti.